So, dear colleagues, ladies and gentlemen. Kolegové, dámy a pánové, takže znovu zahajuji zasedání výboru INTAM. A první bod je bod 14, což je výměna názoru s komisařkou Cecilí Malmström o strukturovaném... Commission and I'm really glad that uh, Cecilia Malmström is here with us and takže dnes budeme hovořit o pracovním programu komise a budoucím, tom stávajícím i tom budoucím. A já teď bez dalších průtahů dávám Cecílii slovo. Uh, Děkuji vám, dobré ráno. Jsme rádi, že jsem ráda, že tu mohu být. Čili vedeme strukturovaný dialog, což znamená, že je to příležitost, kdy můžeme samozřejmě hovořit, o čem se nám zlíbí, ale z formálního hlediska vám máme podat zprávu o tom, co se dělo od eh, uplynulého strukturálního dialogu a co je, ehm, co plánujeme. Od posledního setkání jsme velmi kvalitně spolupracovali a eh, teď eh, si můžeme, se můžeme spravit o tom, eh, čím jsme prošli a co se blíží. Samozřejmě pak můžeme také eh, jednat o čemkoliv, eh, co, bude, co vás bude zajímat. Rok, jak jistě víte, byl velmi nabitý událostmi a hodně se nám toho podařilo. Od posledního strukturovaného dialogu se nám podařilo dojednat um, dohodu s Kanadou o volném obchodu a s Větnamem. Měli jsme tady kanadského ministra, jestli, tomu, jestli jsem správně informovaná, je to ministrině a um, budeme tu mít tedy tu bezcelní zónu pro průmyslové, u průmyslových produktů ušetří Evropa 470 milionů eur ročně a naši výrobci tak získají celá bezprecedentní přístup ke kanadským eh, státním zakázkám na všech úrovních státní zprávy což představuje, představuje to samozřejmě obrovskou příležitost pro naše zemědělství a potravinový průmysl, eh, včetně 145 eh, zeměpisných označení. A větnamská eh, dohoda je také nesmírně ambiciozní, snad nejvíc ambiciozní, jakou jsme kdy uzavřeli s rozvojovou zemí. Je to v podstatě nový model vztahu s novými ekonomikami s tím, že nás čeká rychlé, eh, ale citlivé odbourání eh, eh, různých dávek, celních a tak dále. Dále jsou do toho zapracovaná lidská práva a budeme to velmi, velmi bedlivě monitorovat. Oba, obě tyto dohody zahrnují i další úspěch, který se nám podařil v loňském roce a to je um, nový investiční soud, ehm, čili důležitá rovnováha mezi eh, investiční kapacitou vytvářet nové pracovní příležitosti a zároveň hájit ehm, veřejné zájmy. Takže to je teď, jsou oficiální součástí naší politiky a budeme to zapracovat i do všech dalších dohod, včetně TTIPu a dalších. Tím pádem samozřejmě oslovujeme i naše partnery eh, na, eh, celého světa, abychom utvářeli eh, i budoucí eh, podobu eh, potenciálního mezinárodního investičního soudu. To bychom si hodně přáli v budoucnu. Také jsem potěšena, že jsme dospěli k výsledkům v rámci VTO v Nairobi. Ehm, tam byla ministerská schůzka, kde jsme se dohodli ehm, rozšířit dohodu ITA, která skýtá mnohé příležitosti a teď se blíží fáze ratifikace. Doufám, že to projde rychle, abychom maximálně využili veškeré možnosti, které nabízí. A navzdory mnoha různým kontroverzním otázkám se podařilo dospět i k dohodě na, tému, na téma eh, o omezení eh, zemědělské podpory eh, vývozu. Tím pádem vzniknou rovné podmínky pro evropské producenty. A e, pokročili jsme také v kapitole udržitelného rozvoje. Posledně jsme hovořili o systému e, preferencí a systému GSP+. To jsme vydali v lednu a společně jsme to probírali. A tohle bylo vůbec poprvé, kdy Evropská unie veřejně systematicky zaujala postoj k úsilí našich partnerů na poli lidských práv, e, zprávy udržitelného rozvoje, tak jak je to vyjadřeno v našich Eh, umluvách a tím pádem eh, můžeme eh, se teď pustit do dalších vztahů s našimi partnery. Je to velice silný dokument. A budeme mít jasné principy udržitelného rozvoje i v případě Kanady a Větnamu. Abychom dodržovali základní práva pracujících, ochranu životního prostředí, posílení mezinárodních právních závazků Evropské unie a našich partnerů a abychom eh, také dali silnou roli eh, občanské společnosti, eh, pokud je o účast a implementaci těchto dohod. Máme ambiciozní text o udržitelnosti v rámci TTIPu se Spojenými státy, jak víte. Náš návrh zahrnuje některé závazky Evropské unie a Spojených států, ale také pro, propaguje transatlantickou spolupráci, abychom tyto hodnoty šířili i v dalších zemích. doufám, že dosáhneme skutečně inovativního výsledku v našich jednáních se Spojenými státy, že to budou reflektovat i na druhé straně oceánu, abychom měli stejné podmínky. Co dál? Pochopitelně, že se zaměřujeme na eh, zavádění strategie trh pro všechny, Eh, z loňského října. Je to práce, která nadále pokračuje. A pokud jde o účinnost, tak se snažíme implementovat um, ustanovení o malých a středních podnicích, zapracovat je do všech dohod a partnerství k lepší implementaci dohod protože v tom máme ještě určitý prostor ke zlepšení. Pokud jde o transparentnost, tak se e, e, řídíme modelem T-typu, to znamená, publikujeme co nejvíc dokumentů, které jsou na našich webových stránkách a tím se budeme řídit i do budoucna. Usilovně e, se snažíme definovat e, náš přístup k protikorupčním ustanovením, definovat je v našich dohodách. Konala se velká konference OECD, v Paříži. Já jsem se účastnila a měla jsem příležitost um, probírat toto téma s našimi partnery. Um, je důležité, abychom to s nimi správně nastavili. Takže směřujeme k naplnění všech našich závazků v rámci Trade for All a samozřejmě rádi zohledníme i veškeré vaše připomínky a podněty. Snažíme se eh, oživit eh, VTO v kontextu našich rozhodnutí z prosince, ale také, abychom využili pozitivní podnět toho, že VTO je eh, zpátky na scéně. Je to priorita také pro nizozemské předsednictví a budeme se o tom bavit na dalším zasedání Rady 13. května. To předpokládá, že musíme ošetřit některé nedořešené záležitosti jednání kola, kola jednání v Doha a otázka třeba eh, domácí podpory, průmyslových eh, eh, dotací a tak dále. Ale musíme také aktualizovat, spravit VTO o některých nových otázkách. Budeme mít konferenci s občanskou společností a tam byly navrženy takové věci jako digitální obchod, dobré obchodní postupy a obchodní omezení a snažíme se definovat nové cíle, abychom mohli navázat eh, kontakt a oslovit naše partnerské státy. Usilujeme především o multilaterální dohody a pouze v případě, kdy to není možné, tak eh, se snažíme spolupracovat na úrovni skupiny spojenců, eh, která potom určitý princip zasadí, zapracuje do systému VTO. Pracujeme také na regionálních obchodních dohodách, brzy zahájíme jednáním o modernizaci Eh, naší staré dohody s Mexikem. Sehnal jsem, setkal jsem se s mexickým ministrem tento týden a připravujeme mandát ehm, a eh, členských států, který bude připraven za několik týdnů. Chceme postoupit také eh, v oblasti Mercosuru, protože tam to ehm, nějakou dobu bylo trošku na mrtvém bodě a budeme mít první výměnu v květnu, od první od roku 2004, od té doby uplynula spousta času, mnoho věcí se stalo, ně, v některých státech Mercosuru se věci op, opravdu vyvíjí e, z hodiny na, na hodinu, ale každopádně to bude skvělá příležitost všechno aktualizovat. Dále máme dohody se Sadekem a EAKem a doufám, že to e, rada brzy schválí, abychom to měli hotové do léta. DCFTA s Ukrajinou vstoupí platnost 1. ledna. Spolupracujeme s ukrajinskou vládou, aby eh, mohli maximálně tuto dohodu využít, ale také, aby pokračoval reformní proces. A to tež platí pro mm, Moldavsko a Gruzii. A právě tento týden Eh, také mm, jednáme s Tuniskem v rámci jižního sousedství a nesmírně mě těší, že to postupuje. Teď kází. Eh, před Vánoci jsme zahájili jednání s Filipínami. První oficiální kolo jednání se uskuteční v brzké době v Bruselu. Bude to páté bilaterální eh, jednání mm, s azijským státem. Chceme to mít na stejné úrovni jako Singapur a Větnam. Filipíny jsou velmi rychle rostoucí a rozvíjející se ekonomikou a proto je potřeba, abychom s nimi měli dobrou dohodu. Je to přesně milion spotřebitelů. A setkáme se s prezidentem Indonésie a ministrem obchodu. Bude tu velká delegace a doufáme, že nebo rozhodneme Um, rozhodl, eh, rozhodli jsme se, že snad rozhodneme o zahájení jednání s Indonésií. Bylo tu obrovské eh, přípravy. Je to země, která je tradičně nesmírně protekcionistická, ale teď se otevírá a je více než ochotná um, podílet se na rozvoji vztahu s Evropskou unii. Takže, jak vidíte, je to nabité Japonsko, investiční dohoda s Čínou, to všechno pokračuje. Um, je to všechno na dobré cestě. Máme některé legislativní návrhy, na nich s vámi komise spolupracuje také s radou. A já doufám, že je na spadnutí možnost dohody o mm, těch eh, konfliktních minerálech. Měli jsme eh, dva trialogy, teď čekáme na nizemské předsednictví, aby sjednotilo, aby našlo eh, určitý společný základ v radě, ale víme, že na tom usilovně pracují a že to snad dotáhneme také do léta. Dále je tu nástroj pro mezinárodní eh, zakázky. Tady máme revidovaný eh, přijatý eh, nástroj, kde za to děkujeme parlamentu. A dále nástroj je pro obchodní obrany, Ehm, ty jste zablokované v radě, ale události poslední doby ukazují, že opravdu potřebujeme tuto diskuzi a rada snad bude připravena se o tom bavit také na ministerské schůzce, mimo jiné kvůli ocelářské krizi. A konečně Čína. Vím, že k tomu bude hodně otázek. Antidumpingová šetření. Čína není tržní ekonomikou, to je naprosto jasné, ale jde o to, jak provádět tato vyšetřování protidumpingová a některá ustanovení protokolu přistoupení k VTO, že to vyprší v prosinci. Takže dívám, eh, zabýváme se tím velice, velice bedlivě Um, teď právě vypršela lhuta pro veřejné konzultace. Obdrželi jsme pět tisíc reakcí, obzvlášť v posledních dvou dnech. Budeme to muset všechno analyzovat. Máme také některé veřejné události, ehm, setkání s partnery, tak abychom mohli zohlednit všechny názory a stanoviska, která pochopitelně schrneme. Rovněž se podrobně zabýváme možnými dopady změnu, změn na um, hospodářství a pracovní příležitosti a určité zmírňující, určitá zmírňující opatření v podobě našich obraných um, nástrojů tržního charakteru. Takže toto je práce, která nadále pokračuje a doufám, že um, to skončí v černu. Bude se muset probrat s kolegiem. Bereme to velice vážně, účastní se toho i někteří další kolegové, snažíme se eh, naslouchat co nejvíce, nejvíc hlasům. Důležité jsou otevřené trhy, ale potřebujeme zároveň rovné podmínky, čili eh, obrané nástroje musí fungovat, pokud je, když je potřebujeme. Um, tolik několik málo otázek, jimiž se zabýváme. Možná jsem pár zapomněla, ale jistě mi to připomenete. Děkuji za tuto možnost a těším se na naší diskuzi. Cecília. Dobrá, děkuji Cecílie. Než se pustíme do diskuze, chci kolegu připomenout, že toto není běžné zasedání, kde klademe otázky a odpovídá se na ně. To strukturovaný dialog, jak říkala paní komisařka. Zamýšlíme se nad prioritami tohoto pracovního programu a chceme si naznačit, jak to bude vypadat v příštím pracovním programu komise. Pokusíme se to shrnout a samozřejmě to projednáme s jednotlivými skupinami. A tento příspěvek potom pošleme konferenci předsedů a konference předsedů výborů předloží výsledky všech výborů konferenci předsedů a snad budeme mít postoj parlamentu k novému pracovnímu programu po letních prázdninách. Já dám nejprve slovo koordinátorům jednotlivých politických skupin a potom ostatním členům. Prosím, abyste dodrželi tříminutový limit, abychom měli dostatek času pro diskuzi. a aby se mohli zapojit všichni, kdo si to budou přát. Nejprve ELS, Daniel Gasparu. Vážená paní komisařko, milá Cecílie, myslím si, že jste velmi dobře představila, že v oblasti vnějších vztahů jsme zaznamenali velké úspěchy, mimo jiné i díky vaší práci. Zmínila jste úspěchy ve VTO, Nevěděl jsem, že potřebujete eh, překlad z Němčiny do Němčiny. Já jsem se chtěl vyjádřit k úspěchům, které jsme zaznamenali. Myslím si, že jsme dostali, eh, dosáhli velkého úspěchu, pokud jde o vztah mezi VTO a Nairobi, eh, CETA a Vietnam. To všechno jsou velké úspěchy, které je eh, potřeba připsat i vám. Nicméně je tu oblast, která mi činí starosti, a to je oblast, která neleží mimo Evropu, ale v Evropě sem spadá celá řada legislativních otázek, kterým se zkrátka nevyhneme. TDI eh, eh, to je neustále eh, problém IPI a s tím zpětá legislativa, to je tedy v parlamentu nyní nahlíženo pozitivně, ale v radě ne minerály z konfliktních oblastí, ani tam se to neposouvá. Eh, to znamená, že tu je mnoho problematických bodů a já se ptám, kde bychom mohli začít, tak abychom tedy eh, překonali blokády eh, v mnoha oblastech zahraničního obchodu. Druhá věc, Singapur. Singapur se tak či tak jednou u Evropského soudního dvoru dvora uřeší a my se budeme muset zabývat tím, jak se k té dohodě eh, postavíme, protože jsme ji tady vyjednali, nicméně v dohodě o ochraně investic s Kanadou jsme vyjednali jiné věci, to znamená, že se ptám, jestli má komise nějaký plán v tom smyslu, jestli bychom tedy mohli eh, dospět k ratifikačnímu postupu, pokud jde o dohodu s Větnamem, tak aby to mohlo vstoupit v platnost a třetí velké téma tržní hospodářství. Pokud vedeme strukturální dialog, tak je to nepochybně klíčová priorita pro druhou polovinu roku. Pro naší frakci je velmi důležité, abychom i po prosinci roku 2016 měli fungující antidumpingový systém, abychom i po konci roku 2016 jako Evropská unie se mohli držet práva VTO. Bude to stále obtížnější, protože eh, tady eh, na nás tlačí veřejná diskuze. Vy jste tedy naznačila, že dojde eh, k vyhodnocení veřejných konzultací, že to proběhne v červnu, ale já bych se chtěl zeptat, jak to vypadá s naprosto konkrétním časovým plánem. Eh, kdy tedy komise předloží konkrétní kroky a kdy, eh, jak tedy bude vypadat ten legislativní postup. Děkuji a nyní David Martin za SAD. Thank you. Děkuji. Řada mých kolegů měla otázky. Já se pokusím o stručnost. Za prvé, vícestranost. To je spíš připomínka než otázka, nicméně jsem rád, že se dál držíte stranosti a toho, že jste se, jsem rád, že jste se postavila proti e, prohlášení, že doha je mrtvé. Musíme dál prosazovat ten vícestranný systém. To je jenom taková připomínka. A to by se také mělo objevit v tomto strukturovém dialogu o průběžném pracovním programu komise. Za druhé, v návaznosti částečně na to, co říkal Daniel a co jste vy sama říkala o nástrojích obrany, obchodní obrany, připadá mi neuvěřitelné, že tato věc se teď neprojednává v květnu na radě. A já si myslím, že na to musíme hodně zatlačit jako parlament. My budeme tlačit a já vím, že i v soukromí vy se snažíte. Je tady velká příležitost. Aniž bych chtěla zkazit vztahy s členskými státy a s předsednictvím, myslím si, že toto je příležitost, kde by se komise opravdu mohla ozvat. A celá řada členských států se k tomu staví velmi kriticky, kritizuje komisi, protože nepostupuje dost rychle, pokud je o TDA, ale nakonec eh, odmítají pomoc s jeho reformou. Takže bychom měli jednoznačně radě říct, schopte se, jsme uprostřed krize, musí se o tom mluvit, musí to být na programu. A v podstatě bychom se nezostili svých povinností, kdybychom to neudělali. A pokud je o strukturovaný dialog, um, navrhoval bych jednu věc, pokud mi to neuniklo, tak jsme o tom ještě nemluvili, je dvojí použití. A mně připadá, že nám to trošku uniká, protože už téměř před třemi lety instituce vydaly prohlášení o dvojím použití to bylo důležité vždy, ale teď s terorismem a trestní činností, která se rozšiřuje bohužel v eh, Evropě, lepší definice dvojího využití a aktualizace nařízení o dvojím užití začíná být opravdu zásadní a mě by zajímalo, kdy se k tomu komise chystá předložit nějaký návrh. Dobrý den, paní komisařko, děkuji za vaše připomínky. Spousta z těch věcí už v podstatě reaguje na to, o čem jsem chtěla dnes mluvit. První věc byla samozřejmě Ázie a nakolik důležité je rozšířit naše vztahy s azijskými zeměmi a upevnit je, zejména s nově vznikajícími trhy. A jsem ráda, že jste dnes dopoledne mluvila o Indonésii, jak říkal kolega pan Gasparo. Důležitý je také Singapur v tomto regionu. A potřebujeme určitý pokrok. Máte k tomu nějaký časový plán? Kdy se něco chystá? Může se to nějak urychlit? my bychom rozhodně chtěli postoupit ku předu, abychom nezůstali pozadu. A chci se také zeptat na Tajvan a na to, jestli je možné, abychom dál eh, rozvíjeli investiční dohodu s Tajvanem a jestli to bude nějak napojeno na Čínu, protože jsme trošku pozadu vzhledem k tomu, jak to vypadá s tou ekonomikou a je možné, že bychom to uzavřeli dřív s Tajvanem, a pak je tady samozřejmě Indie. Jak na tom jsme s Indií po samitech? Po samitu před pár týdny došlo k nějakému posunu na jejich straně, vznikl nějaký pravidelný dialog, aby se mluvilo především o takových věcech, jako jsou auta, alkoholické nápoje a podobně, na obchodní úrovni, na ministerské úrovni a samozřejmě Mexiko, tom, z toho mám radost. Potřebujeme takové věci, aby měli lidé stejné ambice. A chci se ale především zaměřit na to, jak dlouho nám trvá, než uzavřeme nějaké jednání a než uděláme všechny právní kroky. Souhlasíte se mnou, paní komisařko, že tento postup těch právních kroků a překladu trvá příliš dlouho, vzhledem k tomu, že TTP jsme uzavřeli a podepsali do 6 měsíců. Ale když jsme to dělali se, se Střední Amerikou, tak nám to trvalo přes rok a a hrozně dlouho s Jižní Amerikou se setkal podobně. Já myslím, že ta globální situace, pokud je o chuť obchodovat a postupovat rychle, znamená, že musíme ten postup trošičku posunout dopředu rychleji. A jsem také velice ráda, jak to dopadlo s TTIPem, zvlášť pro malé a střední podniky a jsem ráda, že jsme se zavázali, aspoň doufám, že eh, jsem to správně pochopila, že ta kapitola o malých a středních podnicích bude vždy součástí těchto dohod. Děkuji. Děkuji. Děkuji, pane předsedo, děkuji, paní komisařko. Já se pokusím navázat na všechny důležité věci, o kterých už mluvili kolegové, protože si myslím, že je opravdu jasné, že máme velice ambiciozní agendu. Měli bychom se pokusit o spoustu konkrétních výsledků a já si někdy říkám, jestli ty ambice dosáhnout integrovanější obchodní agendy, která zahrnuje i hodnoty a klade si za cíl obchod pro všechny, jestli to odpovídá kapacitám, které teď máte v DG Trade. Mluvili jsme o, včera o vícestraném rámci, finančním rámci a o úpravách, které bychom si přáli. A já chci říct, že je tady velké očekávání nejenom z hlediska transparentnosti, ale také lidé, různí aktéři, nevládní organizace, malé a střední podniky chtějí, aby byl slyšet jejich hlas. A já si říkám, jestli je možné nějakým způsobem naplnit tato očekávání prostřednictvím komunikace. Já si myslím, že tento parlament by byl připraven hledat způsoby, jak zajistit, že tu kapacitu máte, když to bude nutné. Za druhé, naprosto souhlasím s tím, co říkal Daniel Kaspary o tom, že rada je na mrtvém bodě v řadě, v řadě věcí a to je velmi znepokojivé. A proto si říkám, jestli byste nám mohla něco dál eh, povědět o tom, co se proslýchá v poslední době, a to, že prezident Obama možná bude se, se snažit prosadit kompaktní TTIP příští týden s některými z vůdců v radě tady v Evropě. Já myslím, že by to byla chyba, protože hodně z těch klíčových bodů, jako je přístup na trh a veřejné zakázky, se zatím ještě nerealizovaly a byla to klíčová priorita, která nebyla kontroverzní na evropské straně od samého počátku. Ale doufám, že nevznikne taková politická realita v tomto kontextu. Za třetí, chci zdůraznit, že potřebujeme eh, aktualizaci, modernizaci nařízení o dvojím použití. Těžko najdeme jinou oblast, kde vývoj v praxi rychlost technologického výboje, kde technologie je menší, rychlejší a levnější a má potenciálně větší dopad, kde je to relevantnější než eh, v oblasti technologií. A tento týden jsme viděli, že Itálie odvolala licenci na prodej mimo Evropu pro italský podnik Hacking Team, který byl obviněn z prodeje softwaru diktátorským režimu po celém světě za současného režimu, což možná ani není zákonné. A já myslím, že pokud máme zákony, které povolují takovýto prodej bez odpovědnosti, bez transparentnosti, je velice naléhavé to nařízení aktualizovat. Takže opakuji, chci zdůraznit, že tady musíme postoupit ku předu. A to je zatím z mé strany vše, aby měli čas i kolegové. Mnohokrát děkuji. Helmut, prosím. Děkuji, pane předsedo. A děkuji také paní komisařce Malmströmové. Dovolím si přednést několik svých komentářů k tomu, co již říkali ostatní a co tedy eh, jsou dosavadní úspěchy a co je výhled do budoucnosti. Eh, Trade for all a velký důraz na spravedlivý obchod. Já si myslím, že to je důležité a musíme se eh, tím dále zabývat. Jak tedy tu myšlenku eh, spravedlivého obchodu eh, budeme prosazovat nejen na evropské úrovni, ale také ve členských státech. To je velmi důležité. A kromě toho jste řekla, že VTO je tedy na prvním místě, že je potřeba multilaterální přístup, ale já se ptám, co to konkrétně znamená. Dospějeme k tomu, že eh, těch vyjednáváních máme stále více bilaterálního přístupu, ale někdy chybí obsah. To znamená, že bych se rád zeptal na program na rok 2017, jak můžeme reálně eh, podpořit multilaterální přístup tím, že tedy jednotlivé kapitoly, o kterých se bude vyjednávat, naplníme obsahem. Druhá věc. Včera jsme hovořili o víceletém finančním rámci, o rozpočtu, diskutovali jsme o tom a já si myslím, že eh, pokud se podíváme na další rozvoj zahraničního obchodu a s tím zpěté politiky, tak se musíme podívat také na to, kde přicházíme o příjmy eh, eh, tím, že tedy klesají cla a jak je to nahrazeno, tak aby byl rozpočet EU posílen. Pokud totiž e, díky obchodní politice nebudeme už vybírat cla, tak to budeme mít situaci, e, dopad na náš rozpočet. Na, proto se tedy ptám, jak tady bude vypadat e, nová horizontální spolupráce mezi jednotlivými oblastmi. Má komise nějakou strategii, jak tedy vylepší situaci v oblasti vlastních zdrojů. A to už mě přivádí k otázce daně z finančních transakcí anebo eh, k, k, eh, ke službám vůbec. Eh, další heslo. Panama Leaks, daňový dumping a tak dále. Já chci pouze naznačit, eh, kterým oblastem bychom se v této souvislosti měli důsledně věnovat, tak abychom eh, tedy vytvořili hodnější podmínky v naší vlastní legislativě. Další bod. Statut tržní ekonomiky Číny. Ano, to je velmi důležitá věc. Já jsem v březnu na plénu navrhl, aby byla uzavřena bilaterální dohoda o konkurenceschopnosti mezi EU a Čínou. Tak, aby eh, dumpingové otázky v oblasti zaměstnanosti eh, a sociálních věcí zmizely ze stolu. Musím k tomu dodat ještě jednu věc. Já bych měl i mnoho návrhů týkajících se Ruska. Eh, nebo takových zemí, jako je eh, Moldávie nebo Ukrajina, protože Moldávie eh, by se může považovat za stroskotalý eh, stát. Dobře, takže to byli koordinátoři a nyní se přihlásilo 11 dalších kolegů a já budu muset řečnickou dobu velmi přísně omezovat. Takže pan Buchner, Buchner, Dobře, takže 12, celkem 12 eh, řečníků eh, dostane možnost promluvit, ale nikoho dalšího eh, už nepustím. Nejprve Jude Curtin Darling. Děkuji, pane předsedo, děkuji, paní komisařko. Na úvod bych chtěla říct, že skutečně vítám vaše závazky jako komisařky od roku 2014. Závazek podrobit se dohledu parlamentu a spolupracovat s parlamentem. A já myslím, že jsme viděli velký pokrok, pokud jde o parlamentní dozor a transparentnost a zvýšení demokracie v evropské obchodní politice. A já myslím, že je to pozitivní pokrok a musíme tak pokračovat i dál. Zřejmě velice dobře víte, že v kontextu britského referenda otázka demokratického dohledu a toho, jakou máme obchodní politiku a jak ji rozvíjíme, je jádrem některých z těch mýtů a v některých případech i lží, které rozšiřuje kampaň, která prosazuje odchod já myslím, že nám musí být naprosto jasné a já bych uvítala prohlášení z vaší strany, že EU je zodpovědná vůči svým občanům, pokud je o obchodní politiku. A že EU jedná v zájmu evropských občanů při vyjednávání. A rozšíření transparentnosti, kterou jsme viděli při vyjednávání o TTIPu na všechna obchodní vyjednávání Evropy byla jedním ze způsobů, jak to uvést konkrétně do praxe a já se říkám, jestli to patří také do vašich budoucích plánů. A jeden z dalších prvků, který se dotýká demokratické participace a dohledu, je provizorní uplatňování dohod. A viděli jsme, že vzniká stále více pochyb o nadcházejících obchodních jednáních. Jak se k ním bude přistupovat, pokud je o dočasné uplatňování. Ze zákonného hlediska mohou naše ministři rozhodnout, že ustanovení budou platit a mohou zavést obchodní dohodu ještě než o tom bude hlasovat parlament. To je ve smlouvě. Britská vláda toto ustanovení také podepsala, ale komise vždy zajistila, že parlament může hlasovat předtím, než dojde k nějakému dočasnému uplatňování. A my jsme se na to ptali už při vašem slyšení před potvrzením do funkce. Chcete pokračovat, nebo pokračujete v této praxi jako komisařka, ale teď se objevuje stále více pochybností v určitých kampaních a z určitých stran, že síta nebo TTIP by se mohly dočasně uplatňovat ještě předtím, než o tom bude hlasovat parlament. A já bych proto uvítala jednoznačný závazek dnes, že vy zajistíte, že žádná evropská obchodní dohoda se nebude dočasně uplatňovat žádným způsobem ještě předtím, než o ní bude hlasovat Evropský parlament a než ji tento parlament ratifikuje. Děkuji. krát děkuji, paní Miner. Děkuji, pane předsedo. Dovolte mi, abych se připojila k tomu, co tu právě řekla paní Kirton Darling. Je tady skutečně celá řada problémů, Pojďme se podívat na situaci v Rumunsku, ve Francii. Já se domnívám, že právo na regulaci není ve všech zemích optimální. I v mé zemi se objevují eh, kritické hlasy. Eh, dneska dopoledne jsem například slyšela zprávu o tom, že nizozemští zemědělci budou proti dohodě TTIP protestovat. Přesto se Přesto bylo řečeno, že se dá očekávat, že ta dohoda se začne používat příští rok. Nicméně předtím o tom ještě musí hovořit členské státy. Komise zároveň řekla, že, ta, že e, Členské státy tedy budou mít eh, první slovo. Já bych chtěla záruku, že tedy nejprve ve členských státech proběhne celý demokratický proces a že, ten, že ta smlouva do té doby, než se tak stane, nevstoupí eh, v platnost. Děkuji. Presidente, Ina, komisaria, eh, muchas gracias. Děkuji, pan, pane uh, předsedo, paní komisařko. Dovolte mi, abych se vyjádřila ke třem konkrétním věcem. Za prvé vztahy k Latinskou Amerikou. Eh, vztahy. S Mercosurem tady, tady dojde v květnu k diskuzi, což je dobrá zpráva, ale vzhledem k politické nestabilitě, ke které eh, dochází v Brazílii, bych ráda věděla, jaké postupy je možno uplatnit i vzhledem k těm minulým událostem, které by se do budoucna neměly objevit. Eh, co učiníme pro to, aby to bylo celé korunováno úspěchem. A nyní Ekvádor. Víme, že pokud tady ta dohoda s Ekvádorem eh, bude uzavřena, to znamená, že do konce roku Ekvádor eh, se přidá k Peru eh, a ke Kolumbii, tak to bude dobré. Ale pokud se tak nestane, tak ta situace bude naopak velmi problematická. Musíme si uvědomit, že situace v Ekvádoru se v důsledku toho zemětřesení ještě více zkomplikovala. To znamená, že se ptám, co můžeme učinit to, abychom eh, obyvatele v Ekvádoru uklidnili a abychom řekli, že se tedy budeme zasazovat o to, aby ta dohoda vstoupila v platnost včas tak aby mohlo dojít k oživení ekvádorské ekonomiky. A nyní tedy na adresu Latinské Ameriky, já bych se ráda zeptala, jak to vypadá s harmonogramem modernizace dohody s Chile. To je jedna věc a nyní tedy druhá věc. Kontrola prosazování již podepsaných dohod. Mám z toho někdy pocit, že se snažíme neustále uzavírat nové dohody s novými zeměmi, ale já si myslím, že i ty dohody, které už byly uzavřeny, musíme kontrolovat. To znamená, že tady musí docházet k hodnocení ex post, do jaké míry jsou ty, dohodnoty, ty dohody uh, dodržovány. Pokud se tak neděje, tak v podstatě nevíme, jestli ty dohody, které byly podepsány, dosahují svých cílů. A o to v posledku jde, aby nějakých cílů dosáhli. A úplně na závěr mi dovolte, abych se vyjádřila ke vztahům k Číně eh, nebo s Čínou. Pokud odhlédneme od všech problémů, které tu jsou a které jsou spjaty se statutem tržní ekonomiky a s nedodržováním některých pravidel, tak jsou tu ještě věci, eh, které mě velmi znepokojují. Mnoho produktů se dostává do evropských přístavů na evropský trh, ale bohužel nesplňují požadavky, které tady na evropské eh, produkty máme. Bohužel není možno všechno kontrolovat, protože v jednotlivých přístavech existují různá kritéria pro kontrolu těch výrobků a Eh, proto se ptám, jestli by bylo možné, abychom na tomto poli více spolupracovali, dejme tomu s celními úřady, tak abychom tady dosáhli větší harmonizace, aby bylo možné tedy eh, provádět přísnější kontroly, aby ta zboží, které se dostává do Evropy, splňovalo podmínky, které předepisujeme. Děkuji. Graciare, komplimentár. E Děkuji. Rovněž bych chtěla poděkovat a poblahopřát eh, komisi s ohledem na tedy obchodní politiku, kterou um, vede a prosazuje v, v, v uplynulém roce. Takže nejprve k Číně. Děkuji za informace, které jste nám dali k dispozici. Dotáhli jsme konzultace a teď potřebujeme čas na jejich zpracování, ovšem ve světle existujících tlaků z vnějšího světa, ale i zevnitř eh, této sněmovny, protože naše skupina vyjádřila určitou opozici, tak se vás chci zeptat. Možná mi něco uniklo z vaší prezentace, ale bude se, dodrží se ten eh, termín komise, to znamená eh, do června eh, ve vztahu k řešení této otázky. A chci se také zeptat, zda ještě před Eh, vyhodnocením výsledků konzultací už existuje nějaký přístup, který by se na úrovni komise rýsoval. Ráda bych eh, také lépe chápala, do jaké míry se um, ty dohody ve vztahu k um, ekologii, ekologickému, eh, ekologickým aspektům, do jaké míry jak se to vlastně vyvíjí, protože zdá se, že to už určitě zablokování, pan Fises. Děkuji vám, paní komisařko, děkuji za nesmírně ucelenou prezentaci. Potěšilo mě, že jste jasně řekla, že Čína neplní podmínky, které by jí způsobňovaly k získání statutu tržní ekonomiky. Musíme zajistit, aby všechny, všechny environmentální a pracovně e, právní podmínky a otázky dumpingu byly opravdu zohledněny, protože to může mít obrovské um, druhotné dopady na náš průmysl, ať už ocelářský um, nebo um, keramický a další. Dále otázka přístavů. Já jsem eh, byl v Janově a ehm, v přístavě a bylo nám řečeno, že se eh, přístup k celním otázkám eh, dost liší v různých přístavech, že to, co je v jednom přístavu povoleno, jinde povoleno není, což může vyvolávat určité distorze. Ehm, také ehm, k tomu, co se říkalo k Latinské Americe, Ekvádor třeba. My víme, že to nezáleží na komisi jenom, ale na radě. Ale teď s poklesem třeba cen ropy vznikají pro Ekvador velmi nepříznivé podmínky. Pokud se jim nedostane preferenční dohody a budou muset začít platit celní poplatky, tak je to paralizuje. A to eh, se zpětně promítne i do Evropy. Zmíněno bylo i Mexiko, kde modernizujeme dohodu o otázka Mercosuru. Myslím, že se tu skýtá určitá příležitost předsednictví, která dal najevo možnost znovu obnovení jednání a podívejme se také na situaci v Brazílii to by mohlo mít pak nějaké druhotné dopady na Mercosur. Pan Schuster. Děkuji, děkuji paní komisařko. Dovolte mi, abych zmínil dvě věci, které mi leží na srdci. Sama jste řekla, že je potřeba se více soustředit na provádění dohod a tím pádem na monitoring. Já bych se chtěl zeptat, co to konkrétně znamená, jaké změny struktur a financí jsou s tím zpěty, protože to předpokládá určitý personál v komisi, který se tomu bude věnovat, ale především, pokud chceme dostat eh, vysokým nárokům našich dohod, tak musíme jít dokonce ještě dál a musíme eh, k tomu přistupovat napříč jednotlivým generálním ředitelstvím. Já si myslím, že tedy potřebujeme společnou strategii pro udržitelný rozvoj a to v podstatě přesahuje kompetenci generálního ředitelství pro obchod. To znamená, že my musíme vytvořit soudržnou průřezovou politiku. Chtěl jsem se zeptat, jak to tedy bude do budoucna organizováno, protože ten eh, vyšší nárok dohod, ta vyšší ambice, kterou v tom eh, sledujeme, eh, vyžaduje, abychom následně kontrolovali i dodržování těch dohod. Druhá věc, dohody o partnerství a přidružení s východoevropskými státy. Já jsem se velmi pozastavil nad tím, že se tedy má rychle předložit návrh bezvízového styku s Ukrajinou, ale eh, otázka zní, jak se postavíme k nizozemskému referendu, protože obyvatelstvo jedné země se ve své většině postavilo proti a proto se ptám, jaké závěry se z toho vyvodí. A kromě toho je tu ještě jedna věc. My jsme s těmi asociačními dohodami spěl, eh, spojili velké naděje, které jsou teď zklamány. Eh, pan Scholz zmínil Ukrajinu, Moldávii. Já si myslím, že v této souvislosti byste tedy mohla říci něco více. Eh, také byste se mohla vyjádřit k tomu, jak budeme dále rozvíjet eh, svoje vztahy s Ruskem, protože tyto země jsou eh, s Ruskem velmi těsně spjaty, alespoň v minulosti byly s ním spjaty. To znamená, že je důležité, abychom měli i nějakou soudržnou politiku týkající se Ruska. Proto se tedy ptám, jestli se v tomto ohledu plánuje eh, něco dalšího. Děkuji a Agnes. Was looking for the wrong... jsem tady um, nemohla najít tlačítko. Um, takže mi dovolte, abych eh, vyzdvihla vaši, vaše ambice, vaši agendu, vaše obchodní politiky Jistě nejsem poslední, eh, kdo vám takto vzdá v čest, ale eh, rozhodně jsem to chtěla říci. No a jinak se nabízí různé velmi zajímavé otázky kolegů. Eh, stručně měla jsem jednu otázku o mm, dalších ještě určitých kolujících zvěstech a to konkrétně, že protože američané nechtějí udělit Číně americký tržní status, tak nám hrozí, že pokud my to uděláme, tak je TTIP odepsan. To je téma, o kterém se hodně šušká. Můžete to prosím potvrdit či vyvrátit, či respektive popřít? No. A dále otázka, eh, kterou již nastolil pan Šustr. Jaká je budoucnost obchodních dohod um, ve světle nizozemského referenda? Jak jistě víte, již schromažďují eh, podpisy k dalšímu referendu na téma city. Zabýváte se eh, tím, jak oddělit skutečně ty obchodní části obchodních dohod a ty investiční eh, doložky či regulační aspekty. Že neměla by to být smíšená dohoda, nýbrž pouze evropská kompetence, to znamená očekávat, kdy očekáváte rozhodnutí soudu o Singapuru? Že tam očekáváme, že bude smíšená dohoda nebo ne, takže můžete mi nějakým eh, způsobem eh, vysvětlit tyto body? Děkuji. Děkuji. Velmi stručně, vzhledem tomu, že prakticky všechna, všech témat už jsme se dotkli, tak jen eh, doplním otázku týkající se té um, jak Ehm, Morické umluvy. Na základě této umluvy mohou být mechanismy transparent, eh, transparentnosti v rámci ISDS. Zdá se, že tato umluva je teď zablokovaná na úrovni eh, členských států. Mě by zajímalo, proč to členské státy eh, blokují. Je to proto, že nechtějí transparenci v ISDS? to by bylo dost těžko akceptovatelné. A nebo je to spíš otázka e, kompetencí. To znamená, že spochybňují e, kompetence v otázce investic, která spadá spíš do jejich e, vlastní kompetence. Děkuji. Pan Siko. krát děkuji, pane předsedo. Paní komisařko, já myslím, že náš úkol, pokud jde o obchodní politiku, je důležitý z dvojího důvodu. Je důležitý vzhledem k situaci, ve které se Evropa nachází, vzhledem ke krizi evropských institucí, vzhledem k nezájmu evropských občanů. Já myslím, že evropská politika v porovnání s dalšími oblastmi, a nechci je všechny zmiňovat, je také důležitá proto, abychom zajistili, že znovu získáme důvěru v evropskou politiku. A chci tedy říct, že se toho musíme být vědomi. U těch nejvýznamnějších věcí, které řešíme, já nechci opakovat, co bylo řečeno o Číně, o TTIPu i o dalších obchodních dohodách, ale myslím si, že musíme postupovat rychle, ale dobře. Nemůžeme stát na místě, nic neříkat. Musíme přijímat rozhodnutí, protože potřebujeme řešení. A řešení jsou důležitá pro takové země, jako je ta moje, Itálie. Kde je poškozován průmyslový sektor a bude dál poškozen, pokud Čína dostane statut tržní ekonomiky, ale musíme si to být vědomi, musíme být obezřetní a musíme hledat ta nejlepší možná řešení. Ale to je zřejmé. A zřejmě je to i pro TTIP, pro označení zeměpisného původu což je velmi důležité, a debatuje se o tom ve výboru IMCO. A, a hlasovalo se tam o zprávě, byla hlasována většinou hlasů a půjde to na plenárku. Takže já souhlasím s přístupem, který naznačil náš koordinátor, pan Kaspary. Ale na závěr chci, paní komisařko, také poukázat na to, že podle mě je naše obchodní politika někdy příliš agresivní. V době, kdy spolupracujeme s třetími zeměmi, v porovnání s Jižní Evropou a Jižní Itálií především – Nemůžeme pokračovat v situaci, kdy my získáme opravdu hodně, pokud je o finanční pomoc. já jsem zpravodaj pro Tunisko. A těch 500 milionů eur, kde se odlehčují postupy, prochází to trialogem, předkládají se pozměňovací návrhy, ale já myslím, že pokud je o obchod, pokud je o obchod s olivami, vínem, pomeranči, tady máme problém. A nemůžeme s tím souhlasit, nejenom proto, že to poškozuje obchod, ale poškozuje to také pověst Evropy, protože máme takto poškozující politiky. Takže já myslím, že musíme něco udělat, abychom situaci zvrátili. Jinak ten nezájem evropských občanů a jejich nespokojenost bude stoupat. Pan More, prosím. Merci, monsieur le Děkuji vám, pane předsedo. A děkuji, paní komisařko, za to, že jste se dostavila. Já řeknu něco, co bude znít paradoxně. Kolegové jedni za druhým vám gratulují a říkají, mají pocit, že to postupuje, to lepší, lepší než za vašich předchůdců a tak dále. Ale přitom všude v Evropě panuje určité eh, klima eh, odporu, a to zejména eh, u obchodních dohod. A to není TTIP, ale také TISA, CITA, dohoda s Ukrajinou, která byla předmětem negativního hlasování v tradičně proevropské zemi. Takže já myslím, že tady si musíme opravdu položit jasnou otázku. Evidentně tu existuje určitá, eh, eh, je tu potřeba určitá metodická eh, revoluční změna v tom, jak přistupujeme k těmto dohodám o volném obchodu. To je pro nás nejdůležitější protože jinak můžete požádat jakéhokoliv občan, občana o stanovisko, on to odmítne. Někdy je to možná neopodstatněné, ale je to protože je nedostatek transparentnosti za druhé, řekne, že jsou to většinou, že jsou většinou upřednostňovány zájmy nadnárodních společností. A za třetí postupujeme příliš rychle, musíme eh, postupovat eh, opatrně podezřeně. A ne, ne, nemůžeme zároveň mít dvojznačný jazyk. Eh, jsme ambiciozní, mm, mm, jsme opatrní, zároveň se, se chceme angažovat. Já myslím, že tady už eh, je problém třeba v případě ty si říkáme, chceme naslouchat Evropskému parlamentu, ale pak v další zprávě řekneme, nemůžeme eh, přistoupit eh, na eh, tyto požadavky. Takže musíme být velmi jasní a jasnější, pokud jde o odpovědi na žádosti parlamentu. Pak jedna specifická otázka. V některých zemích panuje určité znepokojení. Ve Francii například při ohledně vyjednávání o Mercosuru. Zdá se, že komise chce navrhnout určité koncese k hovězímu masu, což se dotýká mnoha zemědělců. Víte, že procházíme vážnou zemědělskou krizi. Děkuji. Děkuji. Pan Takula. Thank you. Děkuji. Možná bude lepší, když si nasadíte sluchátka. Já se nebudu ptát anglicky, protože toho mám dneska prostě hodně. V současné době Evropská unie vyjednává o TISA a TTIPu. V obou případech jde do jisté míry o službách a o USA. O služby a o USA. A problém spočívá v tom, jak si vyložit technickou stránku těchto dohod. Co se stane, když dochází k takovému překrývání. Jak to vypadá, když se překrývají odpovědnosti a závazky? A jak zajistit pozitivnější výsledek? Mnohokrát děkuji. A pan Buchner, prosím. Vielen Dank, Frau Kommissarin, Děkuji, paní komisařko. Jsem velmi rád, že jste zmínila fair trade, spravedlivý obchod. Myslím si, že tady máme ještě hodně co zlepšovat. Musím říct, že já osobně jsem byl velmi zklamán výsledky konference v Nairobi, protože tam ty skutečné problémy vůbec nebyly vyřešeny. I nadále je tomu tak, že v Evropě nebo ve Spojených státech eh, použ- eh, produkujeme v zemědělství za použití vysokých dotací, vysokých subvencí. Tyto produkty potom uvalu, uh, uvádíme na trh uh, rozvojových zemí a tím ničíme jejich vlastní zemědělství. Můžeme si sami za, nebo můžeme sami za mnoho problémů v těchto zemích a já bych vás ráda, rád požádal, abyste tedy ještě trochu konkrétněji řekla, co chcete v tomto ohledu udělat. Děkuji. Děkuji a nyní tady bude mít slovo paní komisařka. A možná bych ještě něco dodal na základě žádosti pana Sika a pana Anuela. Probíhá diskuze o obchodní politice Evropské unie. A základem je nedůvěra vůči evropské politice, zvlášť v oblasti obchodu. Nemělo by hlavním tématem vašeho příštího pracovního programu být eh, znovu vybudování důvěry v obchodní politiku? A neměli byste se snažit zaměřit neměli byste se zaměřovat na tolik konkrétních věcí, ale spíš na to, jak získat zpět na svou stranu lidi? Protože jinak my tady můžeme rozhodnout o spoustě báječných věcí, ale přijdeme o některé z našich občanů. A možná, že tím bych měla začít. Mnohokrát děkuji. Vážení poslanci, děkuji za všechny otázky. Já samozřejmě odpovím na všechny. Je to samozřejmě velice složitá otázka, protože ano, je tady nedostatek nedůvěry nejenom vůči obchodní politice, ale vůči politice obecně v některých zemích. A samozřejmě jsou tady také politické síly, které využívají tento nedostatek důvěry a podkopávají a rozšiřují zvěsti, které jsou zcela nepodložené. My jsme, nebo to, co já se vám tady snažím říct, a to jsem se snažila říct i posledně, je to, že jsme přijali obchodní politiku a zajistili jsme mnohem větší transparentnost. Ještě nikdy v historii nebyla obchodní politika Evropská unie tak transparentní jako dnes. Já vím, že si myslíte, že to nestačí, ale my postupně zajišťujeme vyšší transparentnost naší obchodní politiky s našimi partnery, eh, připravujeme mandáty, podklady, návrhy, spolupracujeme s členskými státy Některé projevují větší odpor než ostatní a děláme to tež s našimi obchodními partnery. První věc, než zahájíme vyjednávání, říkáme, že chceme, aby to bylo transparentní a aby se oni k tomu přidali. Obrátili jsme se na spoustu zemí, kde by podle nás bylo dobré otevřít trhy, protože tak vzniknou pracovní místa a příležitosti pro naše jednotlivé národy. Ale v obchodě nejde jenom o ekonomiku. V obchodě jde také o prosazování hodnot a o to se snažíme. Snažíme se rozšiřovat hodnoty udržitelného rozvoje lidských práv, respektu vůči pracovně právním eh, normám a snažíme se je zvyšovat a rozšiřovat. Spolupracujeme s občanskou společností, s odbory, s nevládními organizacemi, s obyčejnými občany, s podniky nebývalým způsobem, abychom získali i jejich příspěvek do naší obchodní politiky. A zaměřujeme se na to, abychom do implementace zapojili, a na to se vy ptáte, aby to skutečně odpovídalo tomu, co jsme přislíbili. A já myslím, že to dokážeme. Že když lidé uvidí, že obchodní politika přispívá k růstu a k pracovním místům v Evropě, ale i v ostatních zemích, když uvidíme, že je to mnohem transparentnější a že také prosazujeme významné hodnoty a znamená to nějaký rozdíl, já myslím, že ta důvěra se postupně obnoví. Ale to nejde přes noc. Komise Některé věci může a taky je dělá. V generálním ředitelství Trade lidé dělají fantastickou práci. Ve dne v noci pracují s velice malými zdroji, požadavky stoupají každý den, ale sami to nezvládneme, musí se zapojit i členské státy. Vy velice dobře víte, že já nemohu zahájit žádné obchodní jednání bez mandátu od členských států. A vy se samozřejmě toho procesu také účastníte, takže musí se zapojit i členské státy. Ty kritizují komisi, to je v pořádku. Samozřejmě, to k tomu patří. Ale my ten obchod za ně provádět nemůžeme, ta odpovědnost musí být na nich. Oni říkají, urychlete jednání, otevřete trhy, zahajte vyjednávání s tou a tou zemí. Uzavřete TTIP, pak přijdou domů a řeknou, typ, to je hrůza. S touhle zemí bychom vyjednávat neměli, to je hrůza. Takže je to nedůsledné. A já žádám o jakési národní vnitrostátní vedení. Komise se snaží udělat své. Já myslím, že jsme obchodní politiku hodně vylepšili. Snad pomaličku znovu získáme důvěru, ale nedokážeme to sami a já počítám i s vaší podporou. Pokud je o vaše otázky, pane Kaspary, máte naprostou pravdu. Interně zápasíme s významnými e, návrhy. U těch konfliktních minerálů předkládáme návrhy, to je dobrý krok vpřed v trialogu a já jsem optimista, já myslím, že to snad uzavřeme do léta. Pokud je o IPA, Uvidíme. Reforma TDI v radě jistě, to se musí urychlit. Očekáváme, že předsednictví to zařadí na program v nějaké formě, až se sejdeme, protože samozřejmě musíme mluvit o tom, jak postupovat dál. Lidé a občané nás sledují a žádají výsledky. A my musíme zajistit, že budeme mít dobrý nástroj obchodní obrany, až ho budeme potřebovat. Ten nástroj by se neměl zneužívat, ale máme ho aby ho mohl využili, pokud je obchod skutečně nespravedlivý. A v případě Číny třeba tato konkurence není spravedlivá, takže potřebujeme eh, z právního hlediska udržitelné, silné, účinné nástroje obchodní obrany a proto se k tomu musíme také vrátit. Mučení, tam jsme také měli několik trialogů, postupujeme. Tady nejsem tak optimistická, nevím, jestli to stihneme za nizozemského předsednictví. Pokud jde o tu poslední otázku, dvojí použití ano, Eh, lituji, že to má spoždění. Je to velice složitá věc, ale doufáme, že vám po letních prázdninách dáme návrh. Pracujeme na tom. Singapur. Kdy to bude, nikdo neví. Nikdo neví, kdy soudní dvůr předloží nějaký návrh, ujasní tyto věci, bylo by to velmi vítáno. Ale těžko říct, vy to dokážete odhadnout stejně dobře jako já, nemám žádné zdroje, Toto je instituce, ze které neunikají informace. Takže nevím. Samozřejmě v mezidobí jednáme se Singapurem, ta jednání jsou dobrá. Vím, že předčasem byla také delegace do Singapuru, tam se to zopakovalo. Doufáme, že dohoda bude uzavřená, ale doufáme, že se také budou zabývat investiční kapitolou a my s nimi jednáme o tom, co by se dalo udělat, aby, až budeme mít rozhodnutí soudního dvora, bylo možné urychleně postoupit k přistoupit k implementační fázi. Ano, pan Martin, ten se také ptal na TDI a dvojí použití. Singapur, paní McLaken. Ano, tím se zabýváme. Tchajvan, jak víte, nedávno tam byly volby a nová vláda bude uvedena do funkce až 20. května. Takže teprve potom bude možné začít s nimi jednat o tom, jaké jsou možnosti. Indie, Bohužel nejsme moc daleko. Předložili jsme spoustu různých návrhů, abychom to urychlili, ale oni nebyli schopni přijmout naše návrhy. Já jsem poslala celkem otevřený eh, dopis i s členskými státy. Popisovali jsme výsledek tohoto samitu, ale bohužel to nebylo příliš povzbudivé. Ale budeme dál v kontaktu. Máme tady další příležitosti, třeba v OECD, až se setkáme a já se setkám také s ministrem obchodu a uvidíme, jestli se to dá nějak prolomit. Ty právní postupy a překlady, ano, souhlasím s tím, že to trvá dlouho. Máme 23 jazyků. Podle zákona musíme všechno překládat. Právní postupy, snažíme se to urychlit. Jsme v kontaktu s právními službami, slavní útvary rady, abychom se vehnuli zdvojování práce. Doufáme, že budeme lépe spolupracovat mezi komisí a radou, mezi těmi právními odbory, protože oni to všechno musí prověřovat. Někdo to trvá opravdu dlouho, ale tím procesem musíme bohužel projít. A tím se dostáváme k otázce pana Šakyho eh, ke zdrojům. Členské státy i eh, ostatní i vy nám dávají stále větší úkoly, my si sami stanovíme úkoly. A to samozřejmě všechno vyžaduje zdroje. Musíme na tom hodně pracovat, ale my bychom samozřejmě klidně zaměstnali stovky dalších lidí, abychom udělali jenom to, co se po nás chce, což se týká třeba transparentnosti. TDI lidé se nás ptají, proč nepracujete jako američané. Ti jsou rychlejší, ale ti mají stovky lidí, kteří se věnují obchodní obraně. My ne. Takže to je také problém. Hanover, ano, hodně se o tom mluví. Ano, prezident Oma pojede do Hanovru, je tam celý týden různých akcí, pan předseda tam jistě bude, já tam budu, bude tam spousta lidí, komisařů, bude tam něco jako mini večeře, kterou eh, organizuje kancelářka Merklová a někteří další evropští vůdci. Já očekávám, že na programu bude především bezpečnost, ale bude se mluvit i o TTIPu. Nevím, jaký bude výsledek. U TTIPu postupujeme, setkáváme se prakticky každý týden, mluvíme o tom, ale ještě nám toho hodně zbývá. Američané řekli, a my jsme jasně řekli, že nemůžeme mít odlehčený TTIP nebo nějaký hybrid. Ne, to na programu není, protože mandát od členských států je tak propracovaný, že když bychom zachytili pouze několik tarifů, to by šlo, ale nebylo by to nic moc vzhledem k tomu, jaké úsilí jsme na to zatím vynaložili. Takže musíme postoupit u veřejných zakázek, služeb, zeměpisného označení a dalších věcí. Dobře jsme postoupili v regulační části, Nevím, jestli to bude nějaká rekapitulace nebo nějaké pozitivní prohlášení o významu TTIPu. Uvidíme. Uvidíme v neděli nebo v pondělí. Pan Scholz, ano, pracujeme na spravedlivém obchodu, na podpoře programů spravedlivého obchodu a těchto praktik, abychom také dál rozpracovali evropské parametry, pokud o to, jak se to dá dělat. A snažíme se také zavést do praxe návrhy, které jste předložil vy, pan Martin, a někteří další, pokud je o podporu jednotlivých místních iniciativ pro spravedlivý obchod. Já doufám, že to se také podaří realizovat. Pokud je o VTO, tam probíhají intenzivní jednání o tom, jak postupovat ku předu. Já myslím, že do podzimu potřebujeme určitý nástěn toho, co bychom chtěli vědět v MC11, což bude další ministerské zasedání v prosinci 2017. Takže pokud přátelé VTO chtějí tlačit, a těch je na světě hodně, musíme začít formulovat realistickou, ale stejně ambiciozní agendu. A ta práce probíhá interně v Evropské unii. Jak už jsem říkala, neustále jednáme s členskými státy. Máme také dialog s občanskou společností. Jeden dialog proběhne v úterý, toho se budu účastnit. A bude víc dalších příležitostí, kdy bude možné mluvit o mm, VTO, máme zasedání G20 v Šanghaji, bude OECD zasedání v Paříži a tam se také bude mluvit o budoucnosti VTO. Takže postupně se to děje a samozřejmě eh, přínos parlamentu tady také vítáme. Pokud jde o cla a ztráty, to je důležitá věc, o tom jste mluvil vy i ostatní členské státy, odpovídají za implementaci celních předpisů. A některé toho ještě musí udělat víc, aby se zajistilo, že se budou dodržovat normy EU v jednotlivých přístavech. A já to, co jste říkal, vyřídím i kolegům, kteří mají na starosti cla a uvidíme, jestli se s tím dá něco udělat. A pokud jde o ztrátu příjmu z tarifů, budeme mít automatickou kompenzaci z rozpočtu EU. A jak víte, Máme investiční dohodu, nebo vyjednáváme o investiční dohodě mezi EU a Čínou. Tam se o některých těch věc, z věcí jedná, abychom vytvořili spravedlivější podmínky a aby naše investiční vztahy s Čínou byly transparentnější. Paní Keten Darling, ano, o tom jsem slyšela od přátel z Británie. Četla jsem o tom. Kam komise samozřejmě do toho zasahovat nebude, ale já myslím, že některé ty vaše otázky nebo prohlášení, ano, tady mohu potvrdit, jak jsem říkala, že evropská obchodní politika tu samozřejmě formuluje komise na základě příspěvku od vás a od členských států a o žádné obchodní dohodě se nevyjednává bez jednomyslného mandátu od členských států a bez podpory Evropského parlamentu. A jak víte, každý krok, který uděláme v každém vyjednávání, prověřujeme s vámi předem i poté. I s členskými státy. Takže neustále se to sleduje. Vy máte speciální skupiny pro některá z těch vyjednávání. Je tady samozřejmě INTA. Takže ano, pokud je o obchod pro všechny, k tomu jsme se zavázali, chceme stejnou úroveň transparentnosti, jako máme v té typu ve všech vyjednáváních budeme zveřejňovat mandát, zprávy EU, podklady a naše návrhy, aby se zajistilo, že veřejnost mimo tu bruselskou bublinu může tyto věci také sledovat co nejdříve. Řada z vás e, zmínila jakési zvěsti. Já jsem slíbila ne v této místnosti, ale v tomto parlamentu, že pokud se členské státy dohodnou na obchodní dohodě, nebude se dočasně uplatňovat, dokud nebude hlasovat parlament. To platilo při mém slyšení a platí to i dnes. Takže ať už jde o TTIP nebo SETA, ať jsou ty zvěsti, jaké chtějí, nebudu se to časně uplatňovat, dokud nebude hlasovat parlament. Pak se mluvilo o Mixity, to je další věc. Spoluzákonodárci jsou členské státy a Evropský parlament. A tak to i zůstane. Omlouvám se, můžete něco říct k rozhodnutí samotných členských států, protože pokud už se ta dohoda dočasně uplatňuje, bylo by velmi užitečné, omlouvám se, může to tak pokračovat do nekonečna, to říkal mluvčí Evropské komise o dočasném uplatňování ukrajinské dohody. A jak víte, naše země hlasovala proti této dohodě já se nechci znovu dostat do této nejisté situace. Ne. To, jestli je dohoda smíšená nebo ne, komise předkládá návrhy a rozhodují členské státy. Takže mohou vždycky rozhodnout, že je smíšená. Takže já si myslím, že v komisi i v radě si myslíme, že by bylo opravdu dobré, kdyby nám soudní dvůr dal nějaké pokyny, nějaká vodítka, protože Lisabonská smlouva byl jakýsi krok vpřed, abychom aby Unie, aby její zástupci mohli předkládat smlouvy, to bylo řečeno. Ale ten výklad je teď trošku vágní, takže já skutečně doufám, že soudní dvůr dám, nám dá jistá vodítka, pokud je o to nizozemské referendum. Tam šlo o asociační dohodu jako takovou, jak víte. Pan, pane Šuce, ta víza tam nepatří. Vízová dohoda a vízová liberalizace je nad rámec asociační dohody. Pořád ještě čekáme aby nám nizozemská vláda eh, řekla, jak se to vykládá a jak bychom měli postupovat. Ale než něco takového dostaneme, tak nevíme. A až dostaneme nějaké, nějaké rozhodnutí od soudního dvora o smíšených dohodách, musíme to projednat. A samozřejmě každá obchodní, kdyby každá dohoda podléhala eh, referendu národní nebo místnímu, bylo by to obtížné. Musíme o tom mluvit protože pak by se toho asi udělalo opravdu málo. A volení zástupci ve vládách a vy, vy jste také zástupci lidu. Takže já tady nechci nějak navyšovat tu úroveň demokracie. Mercosur a Brazílie ima, ano. V Brazílii je to skutečně neklidné. Předsedou Mercosur je teď Uruguay a bude se dál podílet na obchodních otázkách i poté, co předsednictví přejde na Venezuelu, protože to nepatří do Mercosuru. Takže jednáme s Urugvajem, ti jednají s ostatními zeměmi a jsou teď naším partnerem. A oni nám dali jasný signál, že k tomuto se Brazílie zavázala a než dostaneme další zprávy, tak tomu musíme věřit. Jsem si velice dobře vědoma lhouty Ekvadoru, říkal pan Fisas. Komise udělala své a já doufám, že vy a rada budete postupovat rychle, aby nedošlo ke zdržení. A to je také jakási prozba nebo výzva na radu. Chile, tam se připravuje modernizace dohody. Já myslím, že ty přípravy musíme provést letos. Nechci uvádět konkrétní lhůtu, ale má výhledově by to bylo na příští rok. Implementace, ano, Musíme pracovat na implementaci. Pan Šuce se také ptal. Musíme spolupracovat. Jednotlivé členské státy mohou pomoct, ale Evropská komise, jednotlivá generální ředitelství pracují společně, pracujeme se zastoupeními, dostáváme hodně příspěvků od členských států, od velvyslanectví, od občanské společnosti, od samotného průmyslu. Abychom dostali informace, které potřebujeme k tomu, abychom to sledovali, sledovali tu implementaci a samozřejmě věnuje se tomu celá komise a začínáme pracovat na chytřejší strategii, jak to dělat. Paní Moska, eh, ekologické zboží, zelené zboží, to nám trošku bohužel uvázlo na mrtvém bodě, zvlášť Čína má určité problémy, které se nám zatím s nimi nepodařilo vyřešit. Využijeme zasedání OECD na konci května a v červnu bude tam ministerské zasedání o EGA, o environmentálním zboží, pokusíme se tam ty problémy překonat. Protože jinak ta jednání pokračují dobře a je to fantastická příležitost, abychom také ukázali, že obchodní politika může přispět ke COP21, k cílům COP21. A je to také nový způsob, jak usnadňovat obchod s ekologickým zbožím, což napomůže udržitelnému rozvoji mnohem lépe. Ekvador, Mexiko a Mercosur už jsem zmínila. Pokud jde o Čínu a časový plán, jak už jsem říkala, máme spolu velkou odezvu z veřejné konzultace, musíme to vyhodnotit. Je zřejmé, že Čína není tržní ekonomika. Jde o ustanovení z toho protokolu, který je, kterému vyvrší platnost, takže buď neuděláme vůbec nic, nebo se přizpůsobíme, nebo přesuneme Čínu ze seznamu zemí, které považujeme za tržní ekonomiky. Čímž se změní způsob, jak budeme počítat antidumping. A když je přesuneme, můžeme zajistit, dokážeme zajistit, že dokážeme ochránit to, co už probíhá, ale také budeme mít do budoucna silný nástroj obchodní obrany. To teď zvažujeme Zatím jsme to ještě neuzavřeli. Samozřejmě potřebujeme i ten vklad z veřejné konzultace, takže časový plán vám zatím nedám. Ale pokud by měla komise předložit návrh, my víme, že spoluzákonodáci k tomu také budou potřebovat čas, takže o tom musíme mluvit s panem předsedou a se sekretariátem, až se trošku víc přiblížíme. A musíme také přijmout rozhodnutí kolegiu a přesné datum vám zatím nedám. Ukrajina, to se myslím zodpověděla. Paní Jengenos, vždycky se nemusí měnit zákony o tržní ekonomice jenom Evropa má jakýsi předpis, podle kterého jsou země na jednom či jiném seznamu. Ostatní země to nemají, takže nemusí předkládat nějaké zákonné návrhy. Mohou změnit způsob výpočtu okamžitě. Ani to nemusí projít kongresem. Takže oni jsou v tom trošku svobodnější. Samozřejmě jednáme o tom i s Američany, i s celou řadou dalších našich partnerů, ale oni nám rozhodně nevyhrožovali, že eh, přeruší vyjednávání o typu, když to uděláme. O tom vám, vás mohu ujistit. A já myslím, že pokud jde o referenda, na to už jsem odpověděla. Je to jenom Polsko, které nepodepsalo a oni nepodepsali eh, z důvodu národní kompetence. Čili dokud eh, nepodepíše celá Unie, tak eh, není možno přistoupit, což je samozřejmě škoda. Pane Tiole, vy jste samozřejmě zmínil řadu citlivých otázek, kterými se zabýváme. Pokud je o TTIP, zemědělská označení samozřejmě patří k velkým prioritám. A vy víte, že se snažíme prosadit stejné ambice v typu, jako bylo v SETě. Američané mají úplně jinou tradici, takže z jejich pohledu je to dobrý způsob, je to obtížná diskuze, to nepopírám, ale jsme optimisté, myslíme si, že řešení najdeme. Víme, že je to důležité jak pro Itálii, i pro řadu dalších zemí. A jsme si také vědomi toho, že některé z produktů v zemědělském sektoru jsou samozřejmě citlivé a proto se to zohledňuje v jednání s členskými státy. Ale je také pravda, že máme obrovské příležitosti otevřít nové trhy pro zemědělské produkty, třeba v Mercosuru, u mléčných výrobků. Nebo můžeme zrušit tarify a otevřít tak trh pro mm, silné a konkurenceschopné evropské produkty pane Morelli. Myslím, že jsem odpověděla na váš dotaz. Možná nesouhlasíte. Ale my jsme se skutečně snažili naší metodu změnit. A jistě, že se šíří hodně zvěstí, ale mnoha z nich jsou nepravdivé. A pokud jde o návrh k Mercosuru ohledně hovězího, my jsme upravili ten návrh oproti roku 2004, ale nemůžeme samozřejmě úplně ustoupit od toho, co jsme slíbili v roce 2004. Takže se snížila ta kvota, ale je to rozumné, je to nastavené rozumně, racionálně a máme i řadu dalších jiných možností pro náš masný promysl a i zemědělství obecně. Pan Takula odešel k TISA, k TTIPu typu a jejich eh, překrývání. Proč na to nemáme dobrou odpověď, protože je to takový trošku boj. TISA bude mít 31. května také ministerskou zkoušku s Evropskou unii. Jistě, že i tady je určitý pokrok, ale jsou tam rozmanité země, rozmanité státy a myslím, že můžeme zajít dál k typu ve službách než v případě TISA. Takže já vám děkuji, děkuji vám za tyto podněty, dě, díky. Bylo to přesné a včasné. Myslím, že zůstaneme samozřejmě v kontaktu, schromáždíme vaše, vaše podněty a předáme je výboru předsedu. Děkuji a doufám, že se v brzké době znovu uvidíme konkrétně v Hanovru. liebe Kolleginnen und Kollegen, nehmen Sie dann wieder. Nyní se dostáváme k hlasování. Nejprve budeme hlasovat o bodu 15. znamená o protokolu o odstranění nezákonného obchodu s tabákovými výrobky. Hlasování je pouze jedno, ale dříve než se do něj pustíme, tak provedeme test, jestli všichni sebou mají hlasovací karty a jestli také do dané, jestli každá frakce je tady dostatečně zastoupená. Já tedy zahajuji zkušební hlasování. Vypadá to, že máme o jednoho poslance SAD navíc. Já tady svoji kartu vytáhnu. Takže ne, tak teď je to zase jinak. 32 eh, poslanců oprávněných hlasovat, takže je to v pořádku. A tím se tedy dostáváme k bodu číslo 15 našeho dnešního hlasování. Je to zpráva pana Scheinfelda a já tedy zahajuji hlasování. A hlasování končí. Je to přijato jednoznačnou většinou, takže blahopřejeme panu zpravodaji. A tím se dostáváme k bodu číslo 16. I tady máme pouze jedno jediné hlasování a sice jde o otázku eh, Chorvatska a jeho přistoupení k dohodě s Kolumbií a Peru. Zahajuji hlasování. Hlasování končí. A je to opět přijato velkou většinou. Takže blahopřejeme eh, panu Fisasovi a dostáváme se k bodu 17. Hodnocení Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci, je to tedy naše stanovisko. Eh, tady máme nejprve kompromisní návrh 1, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Kompromis 2. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Pozměňovací návrh 10. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Kompromis 3. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato.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 Pozměňovací návrh 21. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 23. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Já si myslím, že je to zamítnuto, ale raději to prověříme. Takže hlasujeme o návrhu 23. Zahajuji hlasování. Hlasování končí. A je to přijato. A tím se dostáváme k 25. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Raději to prověříme. Pozměňovací návrh 25. Já tímto zahajuji hlasování. Hlasování končí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 Takže druhá část pozměňovacího návrhu 27. Já tímto zahajuji hlasování a nyní už hlasování končí. A je to přijato. Třetí část, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Pozměňovací návrh 28. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 29, kdo je pro, proti, zdrželi se, to raději prověříme, takže pozměňovací návrh 29, já tímto zahajuji hlasování a hlasování končí. A je to zamítnuto. Kompromis 4. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, přijato, 32, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato, 33, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, kompromis 5, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato, kompromis 6, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. A nyní ústní pozměňovací návrh 1. Je k tomu eh, nějaká námitka? Vidím, že ne, to znamená, že o tom budeme hlasovat. Hlasujeme o ústním pozměňovacím návrhu. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, raději to prověříme. Takže Nyní tedy hlasování o ústním pozměňovacím návrhu. Hlasujeme elektronicky. A je to přijato. A tím se dostáváme k závěrečnému hlasování, které opět proběhne elektronicky a já ho tímto zahajuji. Hlasování končí. 31 hlasů pro a to znamená, že můžeme blahopřát paní Jongerius. A tím se dostáváme k bodu číslo 18. Je to tedy dlouh, eh, dlouho očekávaný závěr dlouhých trojstranných jednání. Bylo to velmi komplikované, ale nyní to máme před sebou, můžeme hlasovat. Hlasujeme elektronicky, já tímto hlasování zahajuji. A hlasování končí. 33 hlasů pro, 2 proti, takže blahopřejeme, děkujeme a tím jsme v podstatě vyčerpali dnešní hlasování. Děkuji vám všem za spolupráci a dostáváme se k bodu číslo 19. Je to dohoda o obchodu s informačními technologiemi v rámci VTO. My jsme o tom krátce hovořili i s paní komisařkou. Milí kolegové, milé kolegyni, já samozřejmě rozumím tomu, že se nechcete účastnit všech zasedání, že tu nechcete být stále, ale pokud chcete opustit sál, tak tak učiňte v tichosti. Dobře. Dohoda ITA. To bude naše další téma. Máme k tomu pozvaného hosta. Je to paní Angelisa Schild. poradkyně pro obchod eh, a obchodní politiku společnosti Siemens. Nejprve mi tedy dovolte, abych jí předal slovo. Nicméně, kde pak je, nevidím ji, ano, tam vzadu, takže prosím, máte slovo. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Eh, přeji všem dobré dopolednu, dopoledne jmenuji se Anka Šil, pracuji eh, v Bruselu pro společnost Siemens. Byla jsem požádána, abych něco řekla o dohodě ITA. Eh, já jsem se včera vrátila eh, z Ženevy, kde jsme tedy řešili o dohodu o ekologickém zboží, takže stále ještě jsem v tomto rámci. Jak víte, společnost má Společnost Siemens má 350 tisíc zaměstnanců, 200 eh, tisíc z nich pracuje v EU. My eh, za se zabýváme eh, vodními turbínami, větrnými turbínami, mobilní technologií, ale také eh, zdravotnickou technologií. To znamená, že spektrum naší činnosti je velmi široké. V tuto chvíli se zabýváme především digitalizací, to je velmi důležitá věc. Naše společnost zaměstnává 18 000 softwarových inženýrů, to je více než v jiných společnostech, protože digitalizace je taková červená nit, která se prolíná celou naší eh, prací. Pokud se eh, podíváme na tradiční plynové turbíny eh, společnosti Siemens, tak v tuto chvíli jde o to, jak díky digitálním technologiím co možná nejlépe využívat tato zařízení, tyto plynové turbíny. Obchod je tedy pro společnost Siemens naprosto zásadní, protože působíme v celém světě a proto vám chci uvést tři eh, důvody, proč se domnívám, že dohoda ITA je dobrá. Za prvé, umožní to nové přístupy na trh a já se domnívám, že to je velmi důležitý eh, prvek dohody ITA eh, učiní tak plurilaterálním způsobem. Často je to tak, že eh, ty témata jsou velmi komplexní, že tady eh, platí celá řada dohod o volném obchodu a tomu se tedy snaží dohoda i ta dostat. To znamená nový přístup na trh, to je první věc, snížení cla na zdravotnické zboží, což například ve vztahu s Čínou bude velmi důležité. Další důležitý bod Eh, ten vícestranný formát. O tom už jsem hovořila. Druhý důvod, proč se domnívám, že to je dobrá dohoda, spočívá v tom, že to tedy eh, eh, posílí že to posílí tady obchodní organizace. Já jsem byla v Nairobi na konferenci a jeden z těch základních závěrů byl ten, že tedy toto je přesně ta dohoda, kterou VTO potřebuje, tak aby vznikla pozitivní atmosféra, aby eh, se tedy eh, jasně prokázalo, že VTO může sehrát pozitivní roli nejen při řešení sporů, ale také při stanovování pravidel a při liberalizaci obchodu. To znamená, že právě to je eh, důvod, proč se domnívám, že je tato dohoda velmi důležitá. A konečně poslední důvod, proč eh, bych ráda vyzdvihla význam ITA, je eh, tedy její schopnost podporovat digitalizaci. Už jsem hovořila o tom, že nejen pro Siemens, ale i pro další evropské podniky je di- di- digitalizace klíčová pro konkurenceschopnost. Uvo- uvedu příklad. My se snažíme Eh, vytvářet pro naše zákazníky jakési digitální dvojče jejich zařízení. To znamená, že pokud eh, provádíte nějaké eh, změny, tak je provádíte tedy v reálném čase, eh, zastavíte stavbu a tak dále. A my v podstatě umožníme našim zákazníkům to, aby měli jakousi digitální druhou továrnu, kde všechny tyto změny namodelují. To znamená, že dříve, než jsou ty změny provedeny, tak v podstatě víme eh, teoreticky, co to znamená. A tato dohoda i ta tu digitalizaci umožní, protože v podstatě ulehčí obchod s mnoha výrobky. Například se senzory a Eh, to je velmi důležité například v případě těch turbín. My už tady senzory používáme v mnoha případech u mnoha výrobků, tak abychom měli informace o jejich fungování, o jejich účinnosti. A to jsou eh, data, která naši zákazníci dobře eh, užijí. Je to tedy systémová posila pro VTO a právě proto se domnívám, že je to velmi pozitivní dohoda. Ráda bych také poděkovala pana, panu předsedovi, protože ten byl v Nairobi také přítomen s delegací delegací parlamentu. Bohužel tomu bylo tak, že, ne mnoho další, že tam nebylo zastoupeno mnoho e, jiných parlamentů, ale Evropský parlament tam přítomen byl a jasně prokázal, že to má i parlamentní dimenzi. To je tedy všechno, co jsem k tomu chtěla říci a přeji hodně štěstí e, vašemu dalšímu jednání o tomto bodě. Děkuji. Takže již známe kontext dohody, ta jsme si vědomi jejich předností, jak nás tady informovala zastupkyně Siemensu. Měli jsme na toto téma eh, velmi zajímavou pracovní snídani. Takže důležitá je vůle, jsou tu také určité časová, určitá časová omezení, nebo bychom měli být připraveni s naším modifikačním procesem 1. července. V opačném případě um, budou hrozit vážné problémy. Mělo by to však být zvládnutelné. A já teď tedy trochu hovořím, protože naší zpravodajka dnes není. kvůli smutné rodině, rudiné události, takže ji nahradí pan Kaspary. A takže tím mohu konečně uh, přestat hovořit a dát mu bezprostředně slovo. Kolegové, Kdo? Já vám chci um, jenom sdělit pozdravy Godliv Kisult Roll, která bohužel se eh, z těch se smutných důvodů nemohla dostavit, ale každopádně je to důležité ze dvou eh, důvodů. Je to vlastně důležitý, eh, důležité omezování tarifů, Eh, je to multilaterální eh, obchodní dohoda, má to snížit náklady pro spotřebitele a eh, firmy. Jak teď úvodní informace. První ta byla uzavřena na singapurské konferenci 96, vstoupila v platnost rok později. Dnes zahrnuje 82 účastníků, kteří odstranili celní poplatky, tarify v případě některých produktů, ale od té doby sektor eh, informačních technologií se eh, k nepoznání proměnil a muselo bylo nutno to rozšířit na další produkty. Takže to bylo rozšířeno, to bylo v roce 2012 a nyní celkem 54 členů VTO eh, dojednalo rozšíření této dohody, dohodli jsme se na tom loňském roce, schválili to ministři účastnických států v prosinci na schůzce v Nairobi a to e, v podobě deklarace o rozšíření ITA. Co tato dohoda zahrnuje? E, závěrečná dohoda je seznam 200 produktů, včetně e, polovodičů, zem, lékařských zařízení, telekomunikačních satelitů, dotekových, dotykových obrazovek a tak dále. Celková hodnota je 1 bilion eur ročně, je to asi 10 celkového světového obchodu. A um, jsou tu závazky pro všechny výrobky, které mají období phase-outu až 7 let. Um, u některých produktů, které jsou citlivé, je to po eh, období delší, aby měli lidé čas se přizpůsobit. Uh, je, po, po, po těch eh, tarifových částkách ještě poroste eh, celkový, eh, celkový objem, který to zahrnuje. Celkově expanze ITA představuje obrovskou příležitost inovací a pracovních míst a růstu. Proto parlamentu bylo doporučeno dát souhlas s touto dohodou ale samozřejmě Evropská unie obchoduje i se státy, které nejsou součástí této dohody, ale jakožto členové VTO budou všichni moci e, rovněž využívat těchto tarifních škrtů při dovozu do Evropské unie, ale nikoli e, eh, mm, eh, do vlastních zemí. Takže je důležité, aby se stále více zemí VTO připojovalo k této dohodě. Skvěle. Takže nyní dám slovo stínovým zpravodajům, jako první paní Moska. Mnohokrát děkuji. My víme, nakolik je důležité, abychom dospěli k této dohodě, která je zásadní vzhledem k tomu, jak rychle se technologie mění a měnila v posledních 19 letech od první dohody, takže tento krok velmi vítáme. Je ale škoda, že se o tom víc nemluví, protože podle mě je toto dohoda, která může přinést velké výhody spotřebitelům i výrobcům a celkové ekonomice v Evropě, stejně jako našim partnerům. Mám k tomu pár postřehů. I já doufám, že rychle dodržíme všechny lhůty, aby to bylo možné zavést co nejdříve. A mám k tomu nějaké připomínky. I já bych zdůraznila, že je dobře, že jsme k této dohodě dospěli v rámci vícestraného systému a že zatím posiluje systém, eh, který dále upřednostňujeme. A doufáme, že země, které nepřistoupily zatím k této dohodě, přistoupí a stanou se také partnery. Čímž se rozšíří potenciální eh, příjemci těch výsledků. Za druhé doufáme, že nepotrvá tak dlouho další aktualizace. Takže je velmi dobré, že už teď se plánuje, že někdy v budoucnu dojde k aktualizaci, dejme tomu v roce 2018. A možná, že také budou probíhat průběžné aktualizace, vzhledem k tomu, o jaké téma se jedná, protože to se velice rychle a stále rychleji rozvíjí. Takže myslím, že nemůžeme čekat na obchodní dohody. Nemůžeme dovolit, aby pro obchodní dohody eh, nebo u obchodních dohod trvalo tak dlouho, než se aktualizují. A teď otázka eh, netarifních překážek. To je také velice důležité a doufujeme proto, že v roce 2018, až znovu začne jednání o všech kapitolách, postoupíme také ku předu a budeme omezovat netarifní překážky. Děkuji. Mnohokrát děkuji, pane předsedo, já budu stručná. Já myslím, že je to vítaná aktualizace a je to také důležité pro výsledky, kterých eh, můžeme dosáhnout na více strané úrovni. Já myslím, že musíme jasně říct, jak se svět mění, kde vidíme naši konkurenční výhodu. Rozhodně digitalizace a eh, znamená, že potřebujeme stanovit Eh, standardy a je to proto klíčové. Já tedy vítám tento krok k posílení systému založenému na pravidlech. Doufám, že postupíme rychle. Vím, že eh, s diskuzí o obchodu s informatikou souvisí i to, že musíme uznat, do jaké míry digitalizace a nárůst digitálního obchodu souvisí s certifikací ekonomiky. Je klíčové, abychom ve všech obchodních dohodách, kterými se teď zabýváme, ať už je to TISA nebo TTIP nebo jiné dohody, abychom zajistili, jak posílit základní hodnoty v celé Evropě, aby se to odráželo i v obchodě, aniž by to bránilo volnému toku informací aniž bychom pozbuzovali země k tomu, aby žádali o lokalizaci dat nebo o další opatření, což by bylo v rozporu s globálním obchodem. Ale mohlo by to být výzvou z hlediska toho, jak se stanoví pravidla a standardy. Takže souhlasím s kolegyní, myslím si, že bychom měli věnovat větší pozornost tomu, jakou úlohu technologie hraje v obchodě a se zájmem očekávám pokračování této diskuze s tím, že parlament i tento výbor zahraje svou roli. Ano, mnohokrát děkuji a pan Buchnar. Eh, ich darf mich an... Já bych se rád připojil k těmto otázkám, které tu již zazněly. Při čtení té dohody mě zaujala jedna věc. Tím, že se eh, rozšíří spektrum výrobků, tak se trochu snaž ztratí ten systematický charakter. Eh, musíme si rozmyslet, co kam zařadíme, protože najednou jsou tam eh, ledničky, chladničky, jiné věci tam naopak nejsou. To znamená, že já bych byl eh, rád, kdyby do toho eh, byla vnesena větší systematičnost, musíme se podívat na to, co tam chybí, co kam zařadit. A druhá věc, ta neplatí pouze toho, pro to nové znění, ale obecně. Dochází tady k monopolizaci trhu s informačními technologiemi a to v mnoha oblastech. Například eh, v některých odvětvích existují na celém světě pouze jeden nebo dva výrobci. Já si myslím, že tato otázka je tedy nezávislá na této dohodě, eh, ale i tato dohoda tím bude dotčena. To znamená, že ještě jednou zopakuji svoji otázku, jak budeme čelit té rostoucí tendenci eh, k monopolizaci. Děkuji. Děkuji a pan Starpaty, prosím. Position unserer Gruppe ist äh, Pozice naší frakce je pozitivní. To znamená, že jsme tomu nakloněni. Äh, jsme zastánci modernizace obchodu s informačními technologiemi, rozšíření na další výrobky má z hlediska světového hospodářství velmi äh, velký význam. Eh, protože to eh, zaujímá velkou část celosvětového hospodářství a ten podíl neustále roste. To znamená, že se domnívám, že by bylo potřeba, aby eh, dohoda ITA byla pravidelně revidována, tak aby odpovídala aktuální situaci. Doufám, že i komise přispěje k tomu, aby tu dohodu podepsalo ještě více států. V tomto smyslu tady vítáme pozici paní zpravodajky. jedna formulace paní Quistol Rodbold mě trochu vadí. Je tu řeč o tom, že v některých oblastech eh, konkurence vzroste. Pan Büchner správně řekl, že se naopak musíme obávat větších monopolů, nicméně hospodářská soutěž nebo Eh, konkurence to je něco, co eh, tedy utváří svobodnou společnost. Není to žádný nežádoucí důsledek, ale je to přesně to, co naši spotřebitelé potřebují, protože právě konkurence se postará o to, aby ceny byly pro zákazníky co možná nej příhodnější a e, musím říci, že včerejší a dnešní diskuze e, o TTIP a CETA jasně ukázala, že některé, někteří naši kolegové mají v tomto smyslu trochu defensivní eh, přístup. Já vím, že eh, svět je plný rizik, ale pokud eh, tady poslouchám některé argumenty, a pokud si to dál promyslím, tak mám pocit, že kdyby e, tito lidé byli při e, vytváření Evropského hospodářského společenství, tak by pravděpodobně hlasovali proti, protože ta rizika byla obrovská. E, svět bez rizik neexistuje a kdo se bude snažit tyto rizika omezit, tak ten se nikam nedostane. To jsem tedy chtěl říci naprosto jasně. A nyní má slovo paní Lepen, prosím. Uj. Děkuji. Takže hodně zemí, které nejsou v Evropské unii, stagnují mnohem méně než zemi uvnitř, um, země uvnitř Evropské unie. Já jsem tady jednou zástupkyní naší skupiny. A mně připadá úplně ufonské, že eh, zástupci nadnárodních společností hájí své zájmy v našich sněmovnách a přitom se sebe dělají eh, tedy eh, prosazovatele těchto dohod o volném obchodu. My se tady snažíme mm, urychlovat volný obchod všeho druhu, všemi směry, vy to zbožňujete. Ale nevnímáme si že jsou tu některé e, dohody, které jsou sice méně viditelné než s Čínou a TTIP, ale nejsou o nic méně škodlivé. Paralela s další sektorovou dohodou, kde šlo o environmentální záležitosti mezi 28 eh, státy Evropské unie a 16 dalšími zeměmi. Tady myslím zejména naše eh, kolegy. Zelené. Eh, kde celá řada zemí jsou znevýhodněné, když využívají ekologické produkty při jejich produkci, jsou ehm, okamžitě eh, v podstatě zaplaveni cizími výrobky tohoto druhu. Eh, místo vlastních to poškozuje náš vlastní ekologický průmysl a ehm, to je přesně to, co se dělo s obnovitelnými energie ve Francii a jinde čínští výrobci využili naší důvěřivosti a e, zabrali velkou část našeho trhu, protože oni si ten vlastní chrání. A já mám pocit, že opět budíček bude brutální. Lidé se probouzejí a dívají se teď na tu evropskou noční můru, kterou už není možno zakrýt. A to je právě ten důvod, proč eh, tito lidé se snaží utíkat před, tímto, před touto noční můrou v každém novém referendu. Und eh, nun Herr Borelli, bitte. Děkuji a nyní pan Borali, prosím. Děkuji, pane předsedo. Celkem za to se nedomnívám, že eh, bychom měli vznášet nějaké zásadní námitky vůči této dohodě, ale přesto mám několik otázek. Některé kategorie výrobků, eh, o kterých je tu řeč, eh, mě trochu zaráží. Já tady myslím především na ty výrobky dvojího užití, to znamená satelitní zařízení, telekomunikační zařízení, navigační eh, nástroje, nebo některé lékařské, zdravotnické přístroje. Myslím si, že pokud se přihlásíme ke snížení cel, tak by to nemělo vést k tomu, že se v těchto uvedených sektorech zároveň sníží standardy, protože to by bylo na úkor spotřebitelů. A to nesmíme dopustit. Ano, je velmi dobré, že tedy eh, se snažíme snížit cla, ale zároveň eh, je potřeba dodržet standardy, tak abychom eh, se v těch standardech neposunuli směrem dolů. Za komisi bude mít slovo Cornelius Kice, který se tady zabývá jednáními o dohodě ITA za Evropskou unii. Prosím. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Já jsem si připravil spoustu poznámek o výhodách této dohody a podobně, ale někteří z poslanců, kteří už se přihlásili do diskuze, to vyjádřili mnohem lépe, než bych to dokázal já, takže mohu být opravdu stručný. Zmínil bych jen některé věci, které tady možná zatím nezazněly, pokud je o výhody. Vývoz, který to pokrývá, převažuje dovoz který to pokrývá pro Evropskou unii. Takže já osobně si myslím, že to není to nejdůležitější pro Evropu, ale pro merkantilisty by to měla být jakási útěcha. Důležitější ovšem je to, že máme velmi vysoký počet ofenzivních klíčových produktů, v sektorech, které jsou důležité pro Evropskou unii, které jsou tam zahrnuté a mám na mysli takové věci jako čipy eh, z více součástek, což je velice důležitý eh, sektor pro budoucna. Stroje pro výrobu polovodičů, zdravotnické zařízení, tady je Evropská unie velice konkurenceschopná, videohry, propracované měřicí stroje. Všechny tyto produkty jsou v oblasti vysokého růstu a zrušení tarifů a vývozní trhy pomohou našemu vývozu. A také je důležité pochopit, že většina z těch věcí na tomto seznamu jsou části a součástky, které se využívají pro výrobu dalšího zboží. Takže když zrušíme tarify pro dovoz těchto součástek, evropský průmysl bude konkurenceschopnější. A my jsme zjistili, že tento účinek je velice výrazný. Když se podíváte na hodnocení nebo odhady komise u této dohody, uvidíte, že je to velice významný účinek a povede to ke konkurenceschopnějšímu průmyslu a k většímu vývozu. A s tím samozřejmě souvisí také větší počet pracovních míst. Takže, jak už bylo řečeno, podařilo se nám poměrně úspěšně vyloučit řadu citlivých produktů pro Evropskou unii a dlouhodobě jsme tam zahrnuli další produkty, aby se průmysl mohl přizpůsobit zrušení tarifů. A samozřejmě největší přínos z této dohody eh, bude v souvislosti s Čínou, protože Čína bude rušit mnohem víc cel eh, ve vztahu k dovozu z Evropské unie než naopak, takže tady získáváme. A důležité je také to, že u těch zemí, kde už máme FTA, už nebudeme mít pravidla původu nebo certifikace, takže to jsou významné úspory. A možná bych také zmínil některé z dalších důležitých věcí, na které poukázali i poslanci, mimo jiné NTB. Naštěstí mohu říct, že teď, když už jsou uzavřena vyjednávání o tarifech, o NTB je mnohem větší zájem než dřív. A vzniká nový proces i za pomoci průmyslu. Právě jsme se vrátili ze Ženevy. Byla tam k tomu setkání a také, jak bylo správně řečeno, je velice důležité, že k této dohodě přistoupí nebo aby přistoupily další země. A pro začátek máme několik menších zemí, které se rozhodly, že se připojí třeba Gruzie, Makau, ale i větší země, které se v zásadě rozhodly, že přistoupí a patří tam třeba Mexiko. To byla zatím největší země, která zatím byla mimo tuto dohodu. A patří tam i Chile. Takže já si myslím, že tyto zprávy jsou dobré, dál na tom pracujeme a z 28 se to rozrostlo na 82 členů, takže máme důvod domnívat se, že to bude i u té rozšířené dohody. A pokud je o časové plány, ano, ty lhuty jsou dost krátké, ale my se domníváme, že Pořád ještě dodržeme plán. 11. dubna rada schválila plán komise na přijetí a přišlo to do EP eh, ke schválení. Pokud dá souhlas EP, bude to rozhodnutí rady a potom komise může přijmout nařízení, kterým se implementuje snižování tarifů. Ty lhuty jsou hodně krátké v porovnání s tím, jak obvykle eh, dlouho trvá posuzování návrhu komise v oblasti obchodu, ale my doufáme, že pokud nevzniknou neočekávané problémy, tak se nám podaří dodržet lhůtu 1. července a samozřejmě žádáme o vaši spolupráci. Pokud budou všechny instituce spolupracovat, a já si myslím, že zatím je to stále proveditelné, takže bychom byli skutečně vděční za vaši pomoc a podporu, abychom naplnili tento cíl. Děkuji. Um, you didn't really reply to the... Neodpověděl jste na otázku kolegy Borevyho o vztaze, vztahu k, ke zboží eh, jeho užití. Chcete k tomu něco říci? No, já myslím, že je hodně produktů, o kterých přichází v úvahu eh, určité dvojí užití, že jde využít eh, vojensky ale je to spíše otázka um, dovozních povolení a tomu se bychom zabránili vývozu do těch špatných zemí. A tarifové sazby na to nebudou mít podstatný dopad. Ano, já se také, eh, také mám tento názor, ale musíme zahrnout um, informační uh, technologie mezi eh, do legislativy eh, tedy z zboží dvojího eh, užití. <clears throat> Říkali jsme si, že budeme mít návrh do léta od Evropské komise v tomto smyslu. No a zpravodajka se k tomu těžko vyjádří, ale máme každopádně nabitý harmonogram. Máme lhutu pro předložení pozměňovacích návrhů 25. dubna hlasování na výboru 24. května a schválit to můžeme potom na plenárce, odhlasovat tedy eh, první červnové plenárce, aby to na 1. červenec už bylo hotové. Takže díky. A bod 11. Víte, že, jste, že jsme to odložili? Dobře, půjde o pravidla, která budeme schvalovat v Ženevě. Na první pohled to není to úplně atraktivní téma. Nicméně, pokud se na to podíváme blíže, tak zjistíme, že je to přesně to, o, o čem se velmi intenzivně přeme, eh, pokud jde o TTIP, jde o spolupráci v oblasti regulace. To znamená, že podle mého názoru se eh, vyplatí, pokud se na to podíváme trochu blíže, tak abychom jednou konečně měli zase na stole ty zásady, abychom o nich eh, diskutovali. Ten model spolupráce v regulační oblasti je totiž eh, znát i při uzavírání bilaterálních obchodních dohod. Skupina 29 v Ženevě, která se zabývá prováděním této dohody, funguje již od roku eh, 1958 Nutno říci, že tato legislativa byla v průběhu času dvakrát revidována a nyní tady se eh, plánuje třetí revize, to znamená, že ta spolupráce by měla být i nadále posilována. A to mimo jiné i tím, že se eh, tedy požaduje jednotné povolování typu u aut. K tomu se ještě dostaneme. Kromě toho je potřeba, aby se rozhodování sjednotilo, aby tedy eh, bylo jasnější. Takže potřebná většina byla zvýšena z dvou třetin na čtyři pětiny. Eh, a díky tomu tedy bude možno zohledňovat menšinové pozice. Nicméně mám pocit, že tento model spolupráce v oblasti regulace e, splňuje vysoké mezinárodní standardy a zároveň vede k tomu, že e, zamezujeme e, zbytečným nákladům. Může tedy sloužit jako pozitivní příklad a proto by bylo dobré, abychom se podívali na to, jak to budeme moci lépe integrovat do bilaterálních obchodních dohod. Podle mého názoru bychom si mohli eh, ušetřit diskuzi o automobilovém odvětví se Spojenými státy, kdyby oba partneři aktivně eh, postupovali při jednáních v Ženevě a kdyby také dodržovali pravidla eh, která tu jsou, tím by se tady vyřešila celá řada problémů. Já jsem tady pozval ještě jednou komisi, aby nám trochu osvětlila ten, eh, tu souvislost mezi OECD a eh, bilaterálními dohodami, aby se tady k tomu vyjádřila. Mám tu informaci, že tady bude zástupce vedoucího oddělení a že nám tedy celou tu věc trochu osvětlí. Takže prosím, máte slovo. Good morning. you. ráno. Díky. Já eh, tedy zástupce eh, vedoucí jednotky se nemohl dostavit, eh, takže Takže já jsem jenom jeden z, z officers, ale každopádně chci vám sdělit něco ohledně regulační spolupráce. Musíme potrhnout, regulační spolupráci, ale není to specificky pro automobilový sektor jako eh, možnost eh, zlepšit jak ochranu životního prostředí, tak i eh, poskytnout nové pracovní příležitosti. Dále otázka regulační spolupráce s třetími státy. Zaměřím se na Fórum pro harmonizaci um, pravidel pro kol, kolová vozidla jako součást regulační spolupráce a ještě součást eh, třetí revize dohody z, 50, z roku 1958, která je předmětem návrhu rozhodnutí rady. Takže proč je ta regulační spolupráce tak důležitá pro konkurenceschopnost a celé průmyslu jako celku, zvláště automobilového. Existují prostě rozdíly v regulačních požadavcích, zdvojování, testování v různých zemích a regionech a to často vede k netarifním bariérám obchodu. A to vede potom firmy k tomu, že um, směrují finance um, na um, různé neefektivní procedury, které jen chrání domácí trhy. Tyto finance by se lépe využily ve výzkumu a rozvoji nebo při vytváření nových pracovních míst. Eh, dohodnout se na společných, eh, regul, společné regulaci má tu výhodu, že se sníží náklady, vznikají úspory z rozsahu a snižují si technické bariéry obchodu. A proto je ta mezinárodní spolupráce tak důležitá, což neplatí jen v automobilovém průmyslu. Jak eh, jsme řekli v návrhu, tak evropský automobilový průmysl je pilířem evropské ekonomiky z hlediska HDP, kvalitních míst, výzkumu a rozvoje. A je to vlastně největší soukromý investor do výzkumu a rozvoje. Přitom je to zároveň globální odvětví. Je silně zakotveno ve světových hodnotových řetězcích. A Evropská unie je teď zralý trh, Ovšem některé zahraniční trhy tím pádem začínají být o to důležitější. 80% růstu v tomto sektoru eh, bude zvně Evropské unie, v nových ekonomikách obzvlášť. Evropský automobilový průmysl má silné postavení v mezinárodním obchodu, jsme čistým vývozcem vozidel a jejich součástek a obchodní bilance je neustále pozitivní. Například přebytek u motorových vozidel byl 95 miliard euro v roce 2014, čili 120 miliard eur, pokud zahrneme i součástky. Ale tato situace ne, tu, tu nemůžeme považovat eh, za danou, protože konkurence roste abychom, a je tudíž je důležité eh, zajistit otevřený trh Nové ekonomiky investují do výroby a přitom chrání své výrobky před vnější konkurencí, a to zejména tím, že nastavují netarifní bariéry. Globální regulační spolupráce je tak nejefektivnějším prostředkem eh, řešení těchto bariér. Kromě toho to přispívá k bezpečnosti silničního provozu a ochraně životního prostředí. Ambicioznější regulační návrhy a testovací postupy by měly být stanoveny na globální úrovni, aby se vytvořil eh, jasný benchmark pro zaostávající státy. Abych to ilustroval eh, z hlediska zdraví a bezpečnosti, eh, byly přijaty nové testovací postupy na emise. Světo, světový test na harmonizovaný test u lehkých vozidel – a k tomu přispěli experti a data získaná z celého světa. Tento nový testovací postup lépe eh, ukazuje reálné eh, testování CO2 za reálných podmínek, protože je potřeba snížit eh, emise CO2 a omezit klimatické změny. Takže to je základní rámec ehm, regulační spolupráce Ehm, a jak jsem zmínil v úvodu, hlavní více ehm, multilaterální rámec v atomového sektoru je Světové fórum pro harmonizaci ehm, regulace VP29. A v něm je Evropská unie eh, smluvní stranou. Jsou tu první dvě dohody. Jedna z roku 1958, kde se, kde se tedy vyvíjí um, vozidla, pak se stanoví uznávání těch eh, dílů uh, a součástek. Teď se uplatňuje 119 nařízení celkových 136 v Evropské unii a partnery jsou Japonsko, Rusko, Jižní Korea, Austrálie. Například v roce 2016 bude Japonsko uplatňovat jen 66 nařízení. Pak je dohoda z roku 98, tam je i Amerika, Indie a Čína a rozvíjí se globální technické regulace. Ovšem pouze 16 takových eh, regulací bylo přijato a není žádné vzájemné uznávání. Rozhodnutí jsou přijímá, přijímána spíš konsenzem, nikoli v dvoutřetinovou většinou. Eh, zaměřím se ještě na reformu té dohody z roku 1958, ale my se snažíme pracovat eh, na této dohodě i spolu se Spojenými státy a Japonskem. Jak tady bylo řečeno, je důležitá spolupráce se Spojenými státy. Máme tu dokument, eh, kterým chceme zefektivnit tuto spolupráci a ten bude přijat příští červen. Eh, ten model OSN pro regulační spolupráci zároveň podporuje i regulační přístup v bilaterálních vztazích. A tam jste, pane předsedo, zmínil, jaký máme eminentní zájem. A to probíhá v kontextu eh, strukturovaného a regulačního dialogu s Čínou, Japonskem a Ruskem. Pokud jde o dohody o volném obchodu, eh, ty nedávné FDA, tak tam vždycky je nějaká příloha o motorových vozidlech. a dále v další, ve vyjednávání, včetně TTIPu s Japonskem a ze zeměmi ASEANu. A teď se dostáváme ke konečnému bodu mého příspěvku, to je ta revize regulační spolupráce eh, ohledně dohody z roku 1958. Podle nového eh, eh, fora o OSN tu máme nový nástroj pro harmonizaci automobilové legislativy. Je to silný nástroj, protože přistupování smluvních stran automaticky předpokládá přijetí eh, motorových vozidel a systémů, které musí splňovat tuto regulaci. A v budoucnosti, až dokončíme práci na eh, mezinárodním typovém schvalování, tak bude možné přijímání a schvalování celých vozidel. A v Evropské unii jsme zašli ještě dál. Podle ehm, nařízení o všeobecné bezpečnosti z roku 2009 už několik eh, výrobců to uplatňuje jako eh, platné evropské eh, právo a nestahuje se to jenom na smluvní strany, ale také zeměmi, které to nepodepsaly, včetně Číně, Číny a Indie. No a to, že to je ze strany zem, které nejsou signatáři, tak to znamená, že se tím pádem šíří tedy ten trh i do těchto zemí. Čili dohoda z roku 1958 byla sice účinným nástrojem na prosazování spolupráce, ale jasně vysvětlo, že je potřeba ji reformovat. A ta, tuto reformu vedou dvě hlavní hybné síly. Za prvé je potřeba zvýšit atraktivitu této dohody. Aby a proto právě ta změna té většiny, jak to tu bylo zmí, zmíněno, z té dvoutřetinové většiny. A dále musíme ji přizpůsobit tak, aby mohla čelit budoucím výzvám ve stále se měnícím automobilovém trhu. Členské státy a signatáři investovali do této reformy a my jsme spokojeni s jejím výsledkem. Pokud jde o podporu eh, Evropského parlamentu, tak na tu se spoléháme, abychom měli revidovanou dohodu na dalším zasedání VP29 v červnu a aby dohoda z roku 1908 byla nadále zářným modelem mezinárodní regulační spolupráce. Thanks a lot. Um, Mnohokrát děkuji. Geschätzte Kollegen, ähm, Milí kolegové, myslím si, že z toho jasně vyplnula jedna věc. A sice, že Evropská unie již mnoho let dělá regulační spolupráci velmi dobře. Já vítám to, co tady bylo vyjednáno, protože se domnívám, že to bude představovat ještě další zlepšení eh, při vzniku těchto standardů. Byl bych velmi rád, kdybychom my jako Evropská unie i nadále eh, dělali všechno pro to, abychom co možná nejvíce spolupracovali. V tomto smyslu tedy eh, souhlasím s tím, co říkal Bernd Lange. Netýká se to pouze TTIPu, ale i dalších dohod. Pokud země jako Japonsko, Jižní Korea nebo eh, některé země Evropské unie, pokud by se drželi toho, co bylo schváleno, pokud by dodržovali ty dohody, tak si myslím, že v mnoha oblastech bychom byli dál a určit, a e, ne, nemuseli bychom si se standardy na celosvětovém měřítku e, dělat starosti. My v našem výboru e, často získáváme jako podnět návrhy z těchto výboru vždycky se díváme na to, co je součástí toho návrhu a jak to tedy zapadá do stávající legislativy a e, potom tedy e, nejprve ve výboru a e, následně v celém plénu tyto návrhy potvrzujeme, hlasujeme o nich a kdybychom je nechtěli schválit, tak bychom je mohli zamítnout. To znamená, že celý ten postup je skvělým příkladem toho, jak může fungovat regulační spolupráce. To znamená, že se sejdou experti, zamyslí se nad tím, jak by to mohlo vypadat eh, a eh, Zároveň do toho zahrnou veškerou vnitrostátní legislativu, která již na celém světě v jednotlivých státech existuje a následně tedy předloží návrhy, které jsou pro většinu přijatelné. Ale jsou to pouze návrhy, nerozhodují o tom, protože o tom rozhodujeme my v Evropském parlamentu společně s radou. A proto bych chtěl v této souvislosti jasně říci, že naše frakce tedy podpoří tento návrh, eh, tak jak to navrhl pan zpravodaj. A ještě jednou bych rád řekl, že to je skvělý příklad toho, eh, jak ta regulační spolupráce funguje, který můžeme velmi dobře použít vůči našim občanům. Je z toho zřejmé, že ta regulační spolupráce není nic špatného, ale naopak je to věc, která nám může eh, v obchodě velmi pomoci a zajišťuje také eh, demokratickou kontrolu. Dobře, děkuji. Někdo další se k tomu o slovo nehlásí. A eh, já se ještě vyjádřím k tomu, co právě říkal pan Kaspar. My tady máme usnesení o TTIPu a v něm Eh, je tady uvedena skupina, pracovní skupina 29 jako fungující model demokratické kontroly v regulační spolupráci. To znamená, že jsme ji tam explicitně uvedli. A myslím si, že to tady je dobrý signál, protože někdy naši partneři mimo EU mají trochu jinou představu o tom, jak by regulační spolupráce měla vypadat. To znamená, že je velmi dobré, že jsme uvedli tento příklad, který je možno chápat pozitivně a že jsme do toho tedy neza, nebyli ochotni zapojit a akceptovat jiné modely regulační spolupráce. Děkuji vám. Lhuta pro předložení pozměňovacích návrhů eh, eh, vyprší 22. a v květnu pokud se nemýlím, o tom budeme hlasovat. Dobře. A tím se dostáváme k bodu našeho dnešního programu číslo 20. I to je velmi zajímavé téma, a sice jde, nejde o představení studie, ale Jde o nástin studie, která zatím není úplně hotová a která se dotýká dopadu finančních služeb eh, na obchodní dohody EU. Nutno říci, že právě toto téma je velmi aktuální v souvislosti s kauzou Panama Papers. Vypadá to, že to je tedy diskuze, která je velmi dobře načasována, protože to téma je velmi aktuální. Eh, máme tu z, univerzitu, z univerzity v Groningenu, která tuto studii zpracovává eh, zástupce, hosty, kteří promluví. A já bych jim chtěl v tuto chvíli eh, předat slovo, ale s tím, že znovu předesílám, že se tedy jedná zatím o nástin té studie, že to zatím není definitivní výsledek. Prosím. Mnohokrát děkuji, pane předsedo, vážení poslanci. Děkujeme, že jsme dostali příležitost seznámit vás s touto studií. Jak jste správně říkal, tu studii připravuje Univerzita v Greningenu, ale společně s institutem TMCM v Nizozemsku, v Hágu. Pracovali jsme s větším týmem. Máme tady čtyři členy tohoto týmu. Po mé pravici je to Olga Tiretěnko, potom z Groninganu Asoda Vojančič a také z Groninganu Henrich Winter a já jsem z toho institutu, institutu ASER, jak jste říkal, pane předsedo. Tato studie ještě není úplně dokončená, ale už je téměř hotová. Přichází opravdu včas, vzhledem k tomu, jak velkou pozornost teď věnujeme otázce daňových úniků. Ale chci také dodat, že důležitý je i veřejný zájem o otázky eh, obchodních dohod. Samozřejmě teď jde o TTIP, ale já jsem z Nizozemska, tak nemohu nezmínit také dohodu mezi EU a Ukrajinou. Asociační dohodu. A také vzhledem k tomu, že v dalších mezinárodních kruzích, jako je OECD, se věnuje zvýšená pozornost právě těmto věcem. A máme tady pár slajdů. Snad se mi podaří dát další na obrazovku. Snad mi někdo pomůže, ano. Ten kontext, o kterém už jsem začal mluvit, mimo jiné znamená, že EU se rozhodla rozšířit vnější obchod a cíle tím, že se zajistí prosazování právního řádu, udržitelného rozvoje a boje proti chudobě v rozvojových zemích. A to v Lisabonské smlouvě a ve strategii obchod pro všechny z roku 2015. Studie přichází včas také proto, že EU v nedávné době schválila iniciativy a legislativu v oblasti boje proti praní špinavých peněz a transparentnosti a daňových úniků. A cílem bylo zjistit, jestli je tady vazba mezi liberalizací finančních služeb v EU a v obchodních dohodách a mezi praním špinavých peněz, daňovým uniky a tak dále. A abychom našli odpověď na tuto otázku, tým zanalizoval texty pěti FTA a legislativou, kterou se provádí ustanovení o finančních službách v oblasti boje proti praní špinavých peněz a daním únikům ve vztahu k obchodním partnerům EU. To byla tady ta eh, komparativní právní část této studie. A potom jsme předložili analýzu toho, jaký účinek to má zhruba v praxi, té empirické části, a nakonec jsme formulovali doporučení, jak vylepšit situaci. Další stránku, prosím. Takže, jak už jsem říkal, ta právní část se stávala ze zpráv za jednotlivé země. Pokrývá to šest zemí, protože jedna FTA pokrývá dvě země, Kolumbii a Peru. Nebudu vám číst všechno, co tam je, ale v průměru jsme zjistili, že formulace FTA je poměrně slabá. Například jsou tam jenom eh, nejlepší snahy nebo nejvyšší možné úsilí v postupu proti praní špinavých peněz. A to tyto obchodní partnery příliš nemotivuje k tomu, aby něco udělali. Také jsme viděli, že několik zemí má dobrý právní rámec na papíře, takže to je alespoň v pořádku. Další stránku. Klíčová zjištění z této komparativní právní části mimo jiné pokrývala to, že zdanění a transparentnost se neřeší příliš dobře ve stávajících FTA, že řídící orgány v rámci FTA většinou nezahrnují parlament, Evropský parlament, a my si myslíme, že Evropský parlament by měl ve všech případech dostávat zprávy o implementaci – a kromě toho jsme viděli, že jsou k dispozici informace o všech těchto zemích, už když se vyjednává o těchto dohodách. Jsou informace o tom, že je tam eh, slabý právní řád, nedostatečné vymáhání práva a tak dále. A ty informace jsou z veřejných zdrojů. A ještě vám ukážeme některé příklady. Ale prozatím chci předat slovo kolegovi. Nebo kolegyně. Děkuji. Já bych chtěla krátce zdůraznit zjištění z empirické analýzy dopadu zvolených dohod FTA, pokud jde o praní špinavých peněz a daňové úniky. A klíčová otázka, kterou jsme si položili v této studii, zní, jestli liberalizace obchodu mezi EU a třetími zeměmi, zejména v oblasti finančních služeb, zvyšuje hrozbu praní špinavých peněz, které čelí tyto země. A důležité zjištění, ze které bychom chtěli vít a o které bychom se chtěli podělit, je to, že se v zásadě shodneme na tom, že nezákonné finanční toky z rozvojových zemí jsou podstatné a stoupají, narůstají. Nemáme sice přesné statistické dohady těchto toků, ale víme, že je to obrovský problém. Přejdeme prosím dopředu o dvě stránky, ukážeme si statistické údaje, které jsme pozbírali. Ještě o jednu stránku, ano. A jak ukazují tyto údaje, které Global Financial Integrity, přední nevládní organizace, pozbírala a analyzovala. To je také hlavní organizace v této chvíli, která eh, schromažďuje statistické údaje o nezákonných finančních tocích. Mexiko a Jižní Afrika patří mezi eh, deset největších vývozců nezákonných peněz z rozvojového světa. Jak vidíme na této stránce vlevo, Mexiko má třetí místo po Číně a Rusku. A vývoj za posledních pět let ukazuje postupný a trvalý nárůst finančních toků z této země. Podobný problém se dotýká i Jižní Afriky, která zaujímá sedmé místo na tom seznamu, a také dalších zemí, které jsme analyzovali. Na základě těchto údajů se tedy dá říct, že rozvojové země, které spolupracují s těmito zeměmi, což je Mexiko, Jižní Afrika, Kolumbie, Peru a taká přechodná země, Srbsko, čelí značné hrozbě praní špinavých peněz. Otázka samozřejmě zní, jak se tato hrozba dotýká eh, evropských dohod o volném obchodu a jestli obchod zvyšuje tuto hrozbu. Vrátíme se teď, prosím, na pátý slide, ano. Pátý, prosím. To je ta empirická analýza. V současné době nemáme eh, přesvědčivé statistické analýzy a statistické důkazy, to chci zdůraznit, které by dokázaly příčinou vazbu mezi uplatňováním evropských FTA a nárůstem eh, nezákonných finančních toků. Nicméně jsou tady eh, značné náznaky a důkazy, které jsme schromáždili, důrazně naznačují, že uplatňování evropských FTA s těmito zmíněnými zeměmi navyšuje hrozbu praní špinavých peněz, které tyto země čelí. A měly by se zohlednit tři faktory při zvažování těchto zjištění. My navrhujeme, nebo říkáme, že je to především důsledkem značného, značné míry obchodní otevřenosti na základě FTA. Nejdůležitější je to, že nezákonné finanční toky z rozvojových zemí už jsou teď značné a neustále narůstají. A to je samozřejmě také velice důležitý prvek, ze kterého vycházejí naše závěry. To, že EU začíná nesmírně atraktivní destinací pro ty, kdo e, v rozvojovém světě perou špinavé peníze. Jinými slovy, my netvrdíme, že obchodní otevřenost jako taková e, zvyšuje hrozbu praní špinavých peněz. My říkáme, že obchodní otevřenost zvyšuje hrozbu praní špinavých peněz, především vzhledem k tomu, že ta hrozba už je teď v rozvojových zemích podstatná v oblasti praní špinavých peněz a vzhledem k atraktivitě západních finančních institucí pro ty, kdo se zabývají praním špinavých peněz v rozvojovém světě. A abych uvedla příklad, finanční instituce v rozvinutých zemích EU, zejména v Belgii, Německu, Spojeném království, Nizozemsku, byly velice oblíbené mezi mexickými vkladateli v posledním desetiletí a to je jenom jeden z příkladů, který se týká Mexika. A velice důležité je také zdůraznit, a to nás také zaujalo v průběhu práce na studii, že příčina nezákonných finančních toků není jenom využití finančního systému. Takže dnes se peníze neperou jenom prostřednictvím mezinárodního finančního systému. Praní špinavých peněz na základě obchodu vychází také z cen produktů a zboží a to je velice důležitý, jestli ne hlavní zdroj praní špinavých peněz v dnešní době. Takže máme dva zdroje praní špinavých peněz. Jednak předními dveřmi na základě využití finančního systému a zadními vrátky, což vychází tedy z obchodu. A velice důležité je také podle mě zdůraznit, že nezákonné finanční toky, které mohou mít formu peněz přicházejících i odcházejících, mají velice významný negativní dopad na rozvojové země a zejména na jejich rozvojový potenciál – Ironické je to, že platí dohoda, že částky nezákonných finančních toků, nebo panuje schoda, že tyto částky často přesahují, mnohokrát přesahují částky rozvojové pomoci, kterou tyto země dostávají z rozvinutého světa. A podle Global Financial Integrity v roce 2013 tyto země Za každý dolar rozvojové zacílené pomoci přišli o 10 dolarů. Přes 10 dolarů. Formou nezákonných finančních toků. A důležitá věc, kterou také musíme zdůraznit, je to, že je potřeba schromáždit další statistické údaje a zaměřit se na příčiny nezákonných finančních toků, které mají dopad na rozvojové země. A jedno z našich hlavních zjištění je to, že je tady velká mezera mezi zákonem na papíře a zákonem v praxi. A velké strukturální a funkční slabiny trápí rozvojové země, nicméně tady je eh, jistá výhrada. Z těchto zjištění by mohlo vyplývat, že rozvojové země jsou příčinou problému. Ano, problém představuje boj proti praní špinavých peněz, ty problémy jsou tam velké, ale nedostatečné přísné kontroly proti eh, eh, praní špinavých peněz na západě, zvlášť v EU, umocnili tento problém. A abych uvedla jenom jeden příklad. Banka HSBC, která je usazená v EU, byla v Británii několikrát přistižena při skandále, které se dotýkaly praní stovek milionů dolarů pro dva drogové kartely. Jeden eh, je z Mexika a druhý z Kolumbie. Takže problémy na obou stranách. A nyní předám slovo kolegovi, aby přednesl naše závěry. Dobře, já to rychle shodnu, přejdeme na další stránku, to jsou pět čísla, podívejte se doprava. Tam vidíte počty ohlášených případů odsouzení za praní špinavých peněz. To jsou veřejně dostupné údaje, konkrétně z USA, ze statistických údajů, které se aktualizují každý rok. A tady vidíte, když si vezmeme jako příklad Peru, že nikdo nebyl odsouzen za praní špinavých peněz. V tomto okamžiku, protože ta nula je eh, docela stará, nebo je, je to z doby, kdy se o dohodě vyjednávalo, takže máme přístup k informacím a vidíme, že některé země se snaží tlačit, eh, jako třeba Korea, ale rozvojové země vůbec ne. A ukazuje to riziko a mělo by se to zohlednit, pokud chcete tyto země podpořit. Jak chcete tyto země podpořit? Poslední stránka, poslední slide. Naše doporučení v tomto ohledu naznačují, že pokud chceme prosazovat právní řád, užitelný rozvoj a tak dále, pokud to bereme vážně, nebo chceme to brát víc vážně v obchodních vztazích, můžeme se pokusit uplatnit vliv například tím, že zajistíme lepší dodržování nebo lepší soulad evropských FTA. Tady je třetí bod vylepšení eh, systému hodnocení dopadů. O tom teď jedná komise ale stále ještě vidíme velké vady, abych tak řekl, nedostatky, protože tato hodnocení dopadů nejsou připravená včas před zahájením vyjednávání. A výborným příkladem je TTIP v tomto ohledu, protože hodnocení dopadu pořád ještě není hotové, má být hotové až v září. A to je podle mě příliš pozdě, aby to sehrálo nějakou roli při vyjednávání. A aby se parlament také mohl vyjádřit ke zjištěním. Kromě toho je samozřejmě důležitá další mezinárodní spolupráce. Představovali bychom si, že budeme mít širší přístup k obchodní politice, že to budeme dále rozvíjet a že to budeme uvádět do praxe tím, že obchodní politiku pevně navážeme na obecné cíle evropských vnějších opatření, například v oblasti prosazování právního řádu a dobré zprávy. A doporučujeme také že úloha Evropského parlamentu také vzhledem posílené demokratické legitimitě, o kterou teď žádáme, veřejnost tlačí na víc kroků u neobchodních otázek. Takže posílená role Evropského parlamentu a samozřejmě eh, Evropského vnějšího obchodu, zahraničního obchodu. To souvisí s tím, co říkala kolegyně. Důležité bude bojovat proti Eh, nesprávně nastaveným cenám mezinárodního zboží, protože to je velice důležitý bod. Bod číslo 9. Evropa by měla stimulovat eh, školení, technickou pomoc v partnerských zemích, aby bylo možné překonat problémy s vymáháním práva. A v neposlední řadě bychom si přáli, aby se zapojili evropské, delegace Evropského parlamentu, aby se zapojili do dohledu nad těmito záležitostmi. A na základě těchto doporučení náš projektový tým očekává, že to povede k tomu, že evropské smlouvy, evropské předpisy a předpisy obchodních partnerů se upraví a stanou se skutečně zákonem, který se uplatňuje v praxi. Děkuji za pozornost. Thanks a lot. tuto nadmíru zajímavou studii, za veškeré statistické údaje, které jste nám poskytli, za ta doporučení. Někdy je to tak, že musíme trochu zpřesnit to, co eh, ty věci vlastně znamenají, eh, ale tak můžeme tak učinit v diskuzi. Jsou tu tady eh, kolegové, kteří se chtějí chopit slova, prosím. Prosím, vy jste byla první, potom pan Buchner a potom Ima. Ina. Děkuji, pane předsedo. Co by zpravodajka e, směrnice proti praní špinavých peněz, e, kterou se parlament v minulých letech zabýval, e, jsem naslouchala s velkým zájmem a zajímalo by mě, pane předsedo, jestli na to studii dneska zareaguje komise, dnes nebo jindy protože bych byla velmi ráda, kdybych mohla položit otázky i komisi. Ano, komise tu samozřejmě je, je ochotná na ně odpovědět, nicméně Běžný postup je takový, že nejprve tady diskutujeme mezi sebou. Ano, já jsem pouze chtěla vědět, jestli svoje otázky mohu směřovat i na komisi. Dobře, protože pokud eh, čteme tu zprávu, tak například vidíme, že regionální provádění standardů FTA v Kolumbii a Peru nebylo od roku 2008 aktualizováno. Já to říkám, protože pokud bychom tedy věděli, věděli, že máme eh, FTA s těmito eh, zeměmi a pokud bychom věděli, že to pokulhává, tak bychom mohli k tomu vydat doporučení. My jsme tedy udělali eh, čtvrtou revizi směrnice proti praní špinavých peněz v EU, kde bychom to věděli, Eh, tak abychom eh, se o to mohli postarat. Je velmi důležité, aby naši eh, partneři tedy dodržovali závazky vyplývající z FTA, které se týkají praní špinavých peněz. V tuto chvíli jsme tedy zasaženi kauzou Panama Papers, diskutujeme o tom, je to vyšetřováno. A ráda bych tedy se v tomto kontextu zeptala, jak e, to souvisí s dohodami o volném obchodu, s dohodami FTA. E, dneska Dneska tedy e, byl na výboru pro rozvoj zástupce OSN a řešily se tam tedy otázky týkající se akt Afriky, které vyplynuly ze z aktuálních analýz. Ukazuje se, že naše politika vůči rozvíjejícímu se světu není dostatečně soudržná. To je tedy velmi důležitá věc. A nyní na adresu autorů studie. Podí... Přečetli jsme si vaše doporučení a ráda bych se zeptala, Jaké možnosti tady vidíte pro Evropský parlament a komisi, tak aby se jasně vyjádřili proti eh, praní špinavých peněz v dohodách o volném obchodu? To je tedy všechno, pane předsedo, na, to jsem se, na co jsem se teď chtěla zeptat. Pan Büchner, prosím. Ano, děkuji. Já mám jednu velmi stručnou otázku. Pokud jde o, o eh, obecné hledisko, tak jsme dostali nějaká doporučení. My v tuto chvíli jednáme o dohodách o volném obchodu s mnoha zeměmi, například s Mexikem. A já bych se rád zeptal, jestli se to do těchto dohod ještě nějak pro, promítne, protože uh, Mexiko je pouze jeden konkrétní příklad, v jiných zemích je to podobné každém případě funguje tedy dobrá legislativa, která by teoreticky měla ty problémy vyřešit, to všem pouze tehdy, pokud bude dodržována. Nicméně dodržována není. To znamená, že díky těm dohodám o volném obchodu budeme, nebo jsme schopni eh, takovéto věci zapsat do mezinárodních dohod a díky tomu bychom v podstatě měli možnost, jak eh, tu situaci v těchto zemích zlepšit ku prospěchu jak nás samotných, tak těch zemí. To znamená, že se naprosto eh, konkrétně chci vyjádřit takto. My tedy v minulých eh, v těch příštích měsících při eh, vyjednáváních o FTA to do toho musíme zahrnout, tak chtěl bych se zeptat, jestli se tak stane. Ano, to je také víceméně otázka na komisi. Ano. Ano. Ina se ještě ke slovu dostane. V každém případě jde tedy o problém korupce. My máme obchodní strategii, kde jsme se k tomu ještě jednou vyjádřili a kromě toho se chystáme formulovat dopis určený komisi, který by tedy požadoval, aby eh, se eh, korupce v té obchodní strategii řešila, eh, aby to tedy bylo předmětem těch budoucích jednání. Děkuji. A nyní Ina, prosím. Ano, děkuji, pane předsedo. Moje otázka je podobná jako otázka pana Buchnera. I já bych se chtěla zeptat především komise. V tuto chvíli probíhá modernizace dohody s Mexikem. Zaznamenali jsme, že nelegální toky peněz posílily, proto bych byla velmi ráda, jaká, eh, kdy, kdybyste nám řekli, jaká opatření je možno eh, přijmout, abychom tomu čelili. A eh, nyní bych se ještě chtěla zeptat autorů studie. Za tu studii samozřejmě velmi děkuji, ale chtěla bych poděko- položit ještě jednu otázku. Vývoj v Rusku, nelegální toky peněz, vývoj v Číně a tak dále. Jste schopni říci, jaká opatření eh, přijalo Rusko? Jestli existují nějaká konkrétní opatření, která byla přijata proto, aby se bojovalo proti praní špinavých peněz a nelegálním hm, tokům peněz. Děkuji. Já chci poděkovat za velice zajímavou studii. Dvě otázky na autory. Jsou to některé případy, některé e, země, ale samozřejmě e, je tu daleko výše, více zemí, které to potenciálně zahrnuje. Takže jaký bude další postup, třeba střední, východní Evropa? Tam je značný problém. Byli byste schopni prohloubit studii tohoto tak komplexního tématu? A kdy můžeme očekávat závěry pro další postup legislativní práci v oblasti obchodu a dalších dohod s těmito státy? A to platí pro africké země, azijské země a tak dále. A to je další dotaz. Čili máme praní špinavých peněz, ale také je tam určitý překryv s daňovými úniky. Pokud to srovnáme s eh, těmi Panama Papers, ty jsou tam na Panama a tak dále jsou na tři, 13. místě, ale na 8. místě je Německo, Japansko, Japonsko je na 11. místě. Spojené státy na druhém místě, co to znamená <laughs> pro vaši studii? No. co s tím máme dělat, to spolu, legislátoři? V případě uzavírání investičních a jiných dohod, aby se to náhodou nedělo tedy i jinde. A třetí, hovořili jste o v, v těch závěrech, doporučeních o podmíněnosti. Můžete zajít do větších podrobností? Děkuji. Dám slovo komisi. Pauline Weinzerl. Hmm. Ano, děkuji pane předsedo, děkuji všem poslancům. I my bychom chtěli poděkovat výboru a výzkumnému centru za to, že tedy umožnili tuto velmi zajímavou studii. My jsme se snažili o tom, co možná nejvíce přemýšlet a budeme tedy čekat na definitivní verzi té studie, pro, studie protože uh, ta studie se zabývá otázkami, o kterých jste vy sami hovořili a které jsou velmi aktuální a to uh, ne pouze v současné době. V každém případě v komisi tedy probíhá um, proces reflexe, my o tom přemýšlíme, analyzujeme všechny ty záležitosti, které se týkají praní špinavých peněz, vyhýbání se daní a daňových úniků, a to především tedy v generálním ředitelství pro obchod. Ta studie se tedy chtěla zabývat především vztahem mezi liberalizací finančních e, služeb a e, těmi nelegálními e, finančními toky statisticky E, není jasná kauzální příčina přes, mezi těmi e, aspekty, e, přesto to tedy vypadá, že tam dopad na míru praní špinavých peněz je, což nám připadá velmi zajímavé doporučení se tedy zabýváme tím, jak bychom měli eh, do budoucna bojovat proti nelegálnímu obchodu eh, se zbožím. V komisi eh, na toto téma probíhá intenzivní práce. Na tuto chvíli tedy pracujeme na dvou frontách. Jednak tedy jde o tu interní politiku EU, to je jedna stránka věci. Jde o eh, implementaci čtvrté směrnice zaměřené proti praní špinavých peněz. Kromě toho se tím zabývá generální ředitelství pro eh, spravedlnost. Snažíme se tedy eh, na základě analýz, které byly provedeny v průběhu tohoto roku nebo během příštího roku eh, představit závěry, eh, které budou hovořit o tom, jak se k tomu máme postavit v EU interně, jestli tedy eh, budeme schopni to nějak řešit v kontextu těch dohod o volném obchodu. Kromě toho se tím zabývají i kolegové z celní oblasti a v tuto chvíli provádějí celou řadu analýz to znamená, že i oni se snaží zjistit, co bychom tedy eh, mohli proti těmto tendencím udělat. Pokud jde o vyhýbání se daní, daňový, daňové úniky a praní špinavých peněz, už bylo řečeno, že to je tedy velmi aktuální téma nejen kvůli kauze Panama Papers, my z generálního ředitelství pro obchod eh, společně s dalšími kolegy Eh, z komise se snažíme eh, najít nějaký eh, koherentní přístup. Ráda bych to zasadila tedy do toho kontextu, který je v tuto chvíli aktuální a následně se ještě vyjadřila o těch dohodách o volném obchodu. Jak víte, obecně je to tak, že komise přijala balíček návrhů, které by se měly zaměřit proti Eh, vyhýbání se daní. Součástí toho je i externí strategie. Obecně eh, řečeno můžeme říci, že je tu stanoven, eh, stanoven, stanovena snaha EU vyjmenovat určité třetí země, které nejsou dostatečně kooperativní a které neprovádějí vládní standardy, pokud jde o automatickou výměnu informací a tak dále. V tomto kontextu je to tak, že sdělení komise dává jasně najevo, že eh, Evropská unie bude revidovat standardy dobrého způsobu vládnutí a prověří, eh, do jaké míry jsou takovéto doložky zahrnuty do mezinárodních dohod. Samozřejmě, že tedy velmi těsně spolupracujeme na této věci a Kromě toho bych ráda řekla ještě jednu věc. Minulý týden komise přijala návrh, který se týká eh, Eh, tedy eh, směrnice o účetnictví, eh, jde o účetnictví velkých nadnárodních podniků a tady se tedy vyjadřujeme o aktivitách těch zemí, které jsou vedeny na seznamu, který jsem právě představila. Třetí aspekt, který musíme mít také na paměti, a už to tady zaznělo, řekli to něk- někteří poslanci, členové vašeho výboru, jde o provádění revidované směrnice zaměřené proti praní špinavých peněz. Jde především o e, transparentnost požadavků na e, zveřejňování vlastnictví a kromě toho je v tomto kontextu velmi důležité to, že komise e, navrhne seznam rizikových třetích zemí, které mají velké nedostatky v boji proti praní špinavých peněz. Eh, to tedy vyplývá z doporučení eh, finanční task force. Eh, je to velmi důležitá věc, musím to zmínit, protože tato pracovní skupina pro finanční záležitosti je jedním tedy ze subjektů, které se zabývají nedostatky v boji proti praní špinavých peněz a komise Eh, tedy se díky tomu eh, k tomu postaví a představí nový přístup EU. Nicméně eh, je nutno konstatovat, že to prosazujeme i na mezinárodní úrovni, například v G20 a i v dalších aktivitách té finanční pracovní skupiny někteří poslanci zmínili to, jak jsou tedy řešeny nedostatky ve třetích zemích, že tedy za tímto účelem eh, byly prováděny nějaké studie. Ehm, komise je ochotná nabídnout technickou pomoc a eh, pomoci při posilování kapacit. O tom už byla řeč a také se tak děje. To znamená, že musíme vyčkat a analyzovat, do jaké míry dohody o volném obchodě mohou eh, na pomoci těm snahám, které jsou v tuto chvíli již vyvíjeny. Jak již bylo správně řečeno, eh, sdělení komise eh, Trade for All, který, které bylo přijato v říjnu, zdůrazňuje, že obchodní politika by měla podporovat tyto snahy, které mají být zaměřeny Eh, proti agresivnímu přesunu zisků společností, vyhýbání se daní a kromě toho bychom měli tady podporovat eh, standardy týkající se dobrého vládnutí. Jak už bylo řečeno, eh, naše dnešní dohody o volném obchodu již obsahují odkazy na dobrý způsob vládnutí, včetně odkazů na danění a praní špinavých peněz tuto chvíli analyzujeme to, do jaké míry eh, tyto zmínky o e, způsobu, dobrém způsobu vládnutí zahrnuté do e, dohod o volném obchodě jsou formulovány, jestli je to stále aktuální, protože v minulých letech se tedy mezinárodní standardy vyvinuly, zlepšily se, především standardy OECD, ale také standardy G20. To znamená, že my v tuto chvíli revidujeme, jestli by to bylo e, možno nějak konkrétně vtělit do těch doložek v našich dohodách o volném obchodu. To je tedy práce, kterou v tuto chvíli Eh, řešíme, to je to, co probíhá. Dneska se diskutovalo ještě o jedné otázce a sice tedy eh, ten přístup co možná nejlepšího způsobu, jestli, eh, postupu, jestli by se tedy tady měla objevit nějaká další podmíněnost. My jsme o tom velmi přemýšleli a jak už jsme zdůraznili, v tuto chvíli fungují mechanismy, které odhalují velké nedostatky v, praní, nebo v boji proti eh, praní špinavých peněz. Eh, je to tedy součást práce té eh, finanční task force, ale bude to řešeno i prostřednictvím toho seznamu, který Evropská unie přijme. To znamená, že tam, kde jsou nedostatky, budou zapojeny příslušné mechanismy a budeme se to snažit řešit na základě potenciálních opatření, která můžeme přijmout, která přijmeme. To znamená, že uvidíme, jestli kromě toho bude potřeba dělat ještě něco navíc eh, v kontextu těch dohod o volném obchodu. Pokud jde o ty doložky o dobrém vládnutí, tak se domníváme, že vytváří dobrou spojitost mezi těmito snahami a tím, co probíhá v těch eh, obchodních dohodách že to je tedy dobrý spojovací článek. Ehm, my už tedy se v tomto smyslu vyjadřujeme proti praní špinavých peněz. Kromě toho chceme dát jasně najevo, že e, v, chceme na těchto otázkách spolupracovat v rámci FTA. Snažili jsme se e, aby tady tady fungovala regulační spolupráce v kontextu FTA i jinde, tak abychom mohli vytvářet tlak na naše partnery a abychom eh, tedy mohli tlačit na prosazování pravidel týkající se, týkajících se boje proti praní špinavých peněz. Eh, studie kromě toho eh, formuluje velmi zajímavé informace týkající se rozvinutých zemí. Pokud tedy chceme tady mít kooperativní mechanismy, tak to je v této souvislosti velmi důležité, protože eh, velký úkol je spjatý i s těmi rozvíjícími se zeměmi a eh, s tím, že v těchto zemích musí být posilovány kapacity, tak abychom mohli lépe prosazovat veškerá pravidla zaměřená proti praní špinavých peněz. Jak už jsem řekla, v kontextu eh, našich vlastních eh, režimů boje proti eh, praní špinavých peněz v EU a v kontextu toho seznamu Jde tedy o to, že se zaměřujeme i na vyhýbání se daní, daňov, daňovým únikům. Jsou tu tedy mechanismy a kroky, které již byly formulovány a které jsou zapojeny ve vztahu k těmto zemím. To znamená, že my těmto zemím eh, pomáháme budovat, posilovat kapacity a pokud ty země nejsou, eh, ne, nevykazují spolupráci, pokud eh, nezavádějí tyto mechanismy, tak se potom tedy uplatní další opatření. Dovolte mi, abych to v tuto chvíli shrnula. Myslím si, že strategie Trade for All Evropské komise eh, je tedy eh, že je potřeba zasadit do kontextu Lisabonské smlouvy a že dává jasně najevo, že eh, dohody o volném obchodu bychom měli, neměli posuzovat izolovaně, že to tedy musíme zasadit do kontextu mezinárodních standardů boje proti praní špinavých peněz. My se tedy o to eh, postaráme, budeme se to snažit eh, spojovat ještě více. Eh, pane předsedo, vy jste zmínil i postoj proti korupci. Možná, že to dostatečně nezaznělo v té studii, jak víte, my jsme v tom sdělení se vyjádřili proto, aby eh, tedy se do budoucna eh, objevila jasná formulace zaměřená proti eh, korupci. Jedna velmi důležitá věc se týká transparentnosti vlastnictví, což také prosazuje umluva OSN zaměřená proti korupci. I to by tedy byla oblast, na kterou bychom se měli zaměřit a kde bychom tedy takovéto zásady měli eh, podporovat a kde bychom je měli tedy eh, eh, podporovat i pro dohody o volném obchodu. A konečně úplně poslední věc. Rádi bychom na adresu vašeho výboru a ctěných poslanců řekli jednu věc. Pokud se podíváme na naše obchodní partnery, tak Eh, zjistíme, že eh, ty dohody o volném obchodu nesmíme posuzovat individuálně, ale musíme se zaměřit na to, jak přispějí k boji proti korupci, proti praní špinavých peněz. Eh, v tom jsme tedy trochu izolováni a potřebujeme tedy podporuji ze strany Evropského parlamentu, tak abychom proto mohli zvyšovat povědomí, abychom tedy tento zájem mohli posilovat, abychom ho mohli prosazovat i v jiných kontextech. A konečně další otázky se týkaly konkrétních dohod o volném obchodu, například kolumbijské dohody nebo budoucí dohody s Mexikem. Pokud jde o Kolumbii, tak je to samozřejmě tak, že to je dohoda, která již existuje, která platí. To znamená, že um, musíme zjistit, jestli v případě, že tady budou nedostatky týkající se praní špinavých peněz, um, jak to tedy vypadá s režimem boje proti praní špinavých peněz. Už jsem hovořila o tom seznamu, který bude sepsán, který bude sestaven a e, následně tady bude součástí doporučení té finanční task force. To budou e, doporučení týkající se naše, naší spolupráce s těmito zeměmi, eh, které zaznamenávají určité nedostatky. Eh, pokud Kolumbie bude k těmto zemím patřit, tak se tomu budeme muset vědomat. Pokud jde o Mexiko, tak je to tak, že eh, stále ještě se nacházíme v přípravné fázi. Snažíme se tedy stávající dohodu modernizovat, nicméně již v tuto chvíli můžeme říci, že komise se sna bude snažit ustanovení o e, zaměřená proti korupci zahrnout do té modernizované dohody a to tedy eh, se týká i toho boje proti praní špinavých peněz. Velmi vám děkuji za pozornost. Děkuji za podrobnou odpověď a nyní vracím slovo výzkumníkům děkuji za všechny otázky a odpovědi a my se vynasnažíme, abychom eh, na maximum z nich eh, odpověděli, zareagovali. Jedna z nejdůležitějších je, eh, jakým způsobem můžeme do FDA dostat silnější formulace. Domníváme se, že je to možné. Kolega o tom ještě řekne více, ale když se podíváme například USA, jak postupuje, Oni mají velmi konkrétní ustanovení ve svých dohodách, v podstatě s totožnými státy, kde mohou být tak konkrétní, jako třeba máme pět inspektorů, za pět let jich bude 500. Až takhle konkrétně to může být stanoveno. Pokud chcete zajistit, aby se zvýšila eh, pravděpodobnost prosazení práva v Evropské unii, komise učinila velký krok vpřed eh, prostřednictvím kapitoly o udržitelném rozvoji, kde je více monitorování a eh, oznamovacích povinností. I na tom se dá stavět. Prosím, Davorem. Děkuji. Pane předsedo, poslanci a poslankyně, dovolím si několik poznámek. když se chci vyjádřit k položeným dotazům. Takže nejprve, jak komise vnímá, přistupuje k vlastní politice. Naše doporučení se shodují s externí daňovou strategií eh, z roku 2016. Komise sama žádá přehodnocení dohod v oblasti daní. Komise sama konstatuje že část těch formulací je dost slabá, jako například eh, pouhé přijetí, eh, že se tam konstatuje pouhé přijímání mezinárodních standardů a často partneři odmítají závazky. Komise navrhuje určitý screening založený na eh, scoreboardu, aby se tam zapracovala podmíněnost tak, že investice evropských fondů bude zakázána v případě, kdy třetí stát nesplňuje mezinárodní eh, daňové normy. A tím se dostávám k našim doporučením na téma kondicionality, podmíněnosti. A to postupná liberalizace finančních služeb. Čili neliberalizovat úplně všechny služby, ale Plná liberalizace by závisela na implementaci mezinárodních standardů. Taková měkká kondicionalita. Byl tu dotaz eh, ohledně řešení východu. Rusko nechám eh, ještě na kolezích, ale Čína, ta je ještě důležitější. V roce 2013 eh, Čín, v čínské praní špinavých peněz a tak dále bylo 250 milionů dolarů, v Rusku to bylo 120. Takže Čínové to překonali dvakrát. Číňané. A co by asi zajíma, vás zajímalo, Evropský parlament eh, schválil v prosinci lenského roku usnesení o vztazích EU-Čína, kde se ovšem vůbec nezmiňovalo praní špinových peněz a daňové úniky, ale pouze státní pomoc a lidská práva. Jenže my to musíme, my bychom to měli zapracovat jako diskuzní téma a ne, aby, aby to nebyl, ehm, nebylo eh, takové to eh, téma, o kterém se nikdo neodváží zmínit. Ehm, měli jsme tu v sálu paní komisařku a ehm, Existuje evropský strukturální návrh, který chce liberalizovat finanční služby se spojenými státy, ale mám data, Eh, od eh, americké Treasury a OECD, kdy v nich se říká, že 83 eh, hlavních amerických firm má pobočky v daňových rájích. Bilion dolarů aktiv na Kajmanských ostrovech. Čili problém by měl být řešen nejenom u rozvíjejících se zemí, ale i u rozvinutých zemí to je také závěr z Panama Papers, které ukazují, že máme nejenom organizace, banky, pojišťovny, eh, které se dopouští takovýchto aktů, ale jedinci také. A to děje se to v rozvinutých a rozvojových zemích. Hmm, a byl, byl tu dotaz na nesou uh, nekonzistentní politiky. Příklad Jižní Afriky. ten ukazuje, že protože jsou členem um, Jihoafrického rozvojového společenství, tak jejich partneři se stěžují, že Jižní Jihoafrická republika um, vytváří rozkol s těmito partnery tím, že uzavírá preferenční dohody s nějakými dalšími zeměmi. Čili eh, i tohle by měla mít Evropská unie na paměti. Další bod se týká toho, jak můžeme pomáhat východoevropským zemím a jiným méně rozvinutým eh, zemím Evropské unie ve způsobu, jak eh, přistupují k daňovníkům. Projekt MOLI, na kterém, eh, který byl organizován s pomocí Evropské unie a Evropské rady v Srbsku, Ehm, byla to financováno Radou Evropy 10% eh, a EU z 90%. Trvalo to 4 roky a výsledkem je ucelená zpráva o praní špinavých eh, peněz v Srbsku, což je vůbec první zpráva tohoto druhu, která vznikla. A tam se zdůrazňuje nutnost eh, poskytnutí zem, těmto zemím a evropským partnerům obecně podporu na administrativní a provozní úrovni. A poslední bod. V červnu 2015 Evropská unie vydala Evropský seznam nespolupracujících zemí v oblasti daňových úniků. Ale i v tomto případě ten seznam není vyčerpávající. Některé státy, jako Spojené království a Nizozemsko, prostě nedalo k dispozici seznam, takže měli bychom být v tomto případě konzistentní a mít uh, ucelené informace. A s tím teď předám slovo kolegovi. short, um, reaction on the question. Já se krátce vyjádřím k té otázce Ruska a vývoji v Rusku. To je celkem pochopitelná otázka. Když si vezmeme jednu z těch tabulek a také na stránce 15 naší zprávy vidíte, že v seznamu těch nezákonných finančních toků je mezi první desítkou jako mm, zdroj na druhém místě Rusko, tak, takže je to problém. Ale my jsme se zabývali jen pěti zeměmi, pěti FTA, jako výzkumní pracovníci musíme být opatrní, pokud je o naše závěry ve vztahu k dalším zemím, ale chtěl bych zdůraznit, že tyto FTA, tyto země jsme se vybrali jako země, kde jsou různé úrovně ekonomického vývoje. A vybrali jsme si tyto země jako země, které poskytují určité geografické pokrytí. Takže myslíme si, že naše zjištění mají obecnější význam – a proto nebudu zacházet do podrobností, pokud je o situaci v Rusku. Ale chtěl bych zdůraznit globálnější a obecnější význam našich závěrů. A totiž dochází k nárůstu nelegálních finančních toků, je tady vazba mezi liberalizací obchodu, která hraje svou roli, a je tady rozdíl mezi zákonem na papíře a zákonem v praxi. A to mě přivádí k jednomu z našich doporučení, a totiž systémy vymáhání práva by měly být v každé zemi zavedeny a partnerským zemím EU bychom chtěli doporučit technickou pomoc. Potřebují investice, budování kapacity. Kromě toho, že je potřeba podívat se důkladněji na to, jak formulujeme tyto FTA. Mnohokrát děkuji. Děkuji. Mnohokrát děkuji vám i celé univerzitě v Groningenu. Bylo to opravdu zajímavé a my čekáme tedy na, budeme čekat na konečnou verzi studie v květnu. Výborně, děkujeme. Mnohokrát děkuji za diskuzi, kolegové. A já nyní přejdu k bodu 21, což je různé. A chtěl bych vás informovat, že lhůta pro pozměňovací návrhy zprávy paní Degin se odkládá do 25. v 6 hodin. Nic dalšího. A poslední bod příští schůze se koná 23. a 24. května. Mnohokrát děkuji.